Bonjour à toutes et à tous. Dobrý den, dámy a pánové. Začínáme naše dnešní jednání. Začínáme okamžitě, protože máme obrovskou čest u nás v našem výboru přivítat společně naše kolegy z AFETu, protože to bude společné setkání, které se bude týkat Syrie. Budeme hovořit o situaci v této zemi. Podíváme se na dopad na celý region dopad této krize na celou situaci v celém regionu. Samozřejmě, že přímo na místě je situace neudržitelná. Vůbec si nedovedeme představit, že by se tato situace mohla ještě zhoršit. Ovšem dochází k tomu. Dochází k tomu s nástupem zimního období a dochází samozřejmě i k zintenzivování násilí. Máme nyní již přes 2 miliony 200 tisíc uprchlíků, mezi nima mnoho dětí a to znamená, že skutečně se můžeme obávat ztracené generace. To znamená, že i okolité země sousedské země Syrie musí nést na svých vedrech čím dál tím větší zátěž, pokud jde o uprchlíky. Musíme jim pomáhat. Celé mezinárodní společenství by mělo poskytnout těmto zemím veškerou podporu, tak aby hranice zůstaly otevřené. Společně Evropská unie i členské státy Evropské unie jsou nejdůležitějšími dárci finančních prostředků pro tento region. Poskytli jsme již více než 200 miliard eur, což je částka, která jistě není drobnou částkou, ovšem přesto to není dostatečné pro pokrytí veškerých potřeb. nyní dovolte, abych dala slovo panu Fiorelovi Proberovi, který je spolupředsedajícím a zastupuje u nás výbor AFED. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážení kolegové, dámy a pánové, ta Krize, která nyní trvá v Sýrii, má zničující účinky na politickou a ekonomickou strukturu země a žádá si to nějakou reakci eh, od nás, nějakou dlouhodobou a eh, všeobecnou reakci, která by se nezakládala pouze na nouzové humanitární pomoci. Musíme i nadále eh, vyvíjet diplomatické a politické úsilí, abychom stabilizovali celý region a musíme zahrnout do procesu celé celou řadu zainteresovaných stran a menšin, které hrají svou roli v tomto konfliktu a které v budoucnu se budou podílet na rekonstrukci země. E, tato mezinárodní koordinace je zásadní proto, abychom vyvinuli nějak také e, plány na znovu vybudování budoucnosti Sýrie a stabilizaci země v rámci regionu, který nyní přijímá e, davy uprchlíků ze Sýrie. Proto je zapotřebí společný všeobecný e, přístup který nyní reprezentují hlavní agentury OSN, jejich zástupci tu dnes s námi jsou, aby diskutovali o nových možných strategiích na pomoc Sýrii a sousedním zemím. Nesmíme zapomínat, že řešení krize v Sýrii musí být především řešení politické. A proto je velice dobře, že tu dnes s námi jsou pan Pierre Vimont, generální tajemník eh, služby pro vnější činnost, který se právě vrátil z Ženevy a bude nám moci poskytnout aktuální informace o vyhlídkách na konferenci Ženeva 2. Eh, Než předám slovo komisařce eh, Georgievě, aby nám schrnula výsledky tohoto dnešního ranního setkání s hlavními organizátory mezinárodní pomoci pro Sýrii, tak bych chtěl eh, apelovat na eh, nás všechny, abychom se zasadili o eh, propuštění paní Razan Zajtuny, laureátky Sacharovovy ceny, která byla unesena v Sýrii spolu se svým manželem a o jejím osudu se nyní nic neví. Teď se přesuneme k prohlášením našich hostů a e, žádám je o co nejstručnější vyjádření, abychom potom mohli mít debatu. Takže nyní předávám slovo. E, děkuji. E, já bych chtěla upřímně poděkovat Evě Žolí a panu Fiorelu Proverovi, našim dnešním předsedům, ale také chci tento dík vztáhnout na vás všechny poslance Evropského parlamentu za to, že nás podporujete těch celých tisíc dní, eh, po který trvá konflikt v Sýrii, eh, kdy pomáháme lidem, kteří bez jakékoliv vlastní viny nesmírně strádají jak ve své domovské Sýrii, tak v okolních zemích. Eh, tato krize je neobyčejná a týká se nás všech. Primárně ji mají na svědomí Eh, Syřané, kteří na sebe vzájemně střílejí, ale zároveň jde o krizi, eh, která je nyní naším svědomím, svědomím celého světa, protože my stále ještě nejsme schopní se sjednotit tak, abychom vyvinuli silný tlak na obě znesvářené strany a zatlačit na ně, aby ukončili konflikt v zájmu svých lidí a stability celého regionu i celého světa. Nicméně máme tu určité datum 22. ledna, kdy začnou vyjednávání Ženeva 2 a my eh, v humanitárním společenství držíme těmto vyjednáváním palce a doufáme, že povedou k míru, protože to je jediná cesta, jak ukončit bídu eh, syrského obyvatelstva. Eh, já vám přinesu dnes aktuální informace z dnešního setkání šéfů evropských humanitárních agentur OSN a také Světové banky a UNDP a e, hlavních dárců, kteří podporují e, syrské obyvatele. Ta schůze se soustředila na tři otázky. Za prvé na e, vše, všeobecnou odpověď na krizi všeobecnou v tom smyslu, že se má zacílit jak na Syrii, tak na sousední země eh, s humanitární pomocí, rozvojovou pomocí, eh, podporou pro místní eh, obce a makroekonomickou pomocí zejména v Jordánsku a Libanonu. My jsme urazili dlouhou cestu, než se nám podařilo sjednotit humanitární eh, společenství a nyní tedy eh, máme dostatečný závazek, dostatečný impuls k tomu, abychom zachraňovali životy a stabilizovali celý region. Eh, já bych chtěla vyjádřit vděk rozvojovým i humanitárním agenturám za jejich práci. Díky nimž dnes máme obecnou strategii reakce na syrskou krizi. Také bych chtěla vyjádřit vděk eh, Evropanům, protože eh, právě my jsme byli dostatečně předvídaví na to, abychom eh, prohlašovali, že vzhledem k vleklosti této krize a hlubokému dopadu na celý region nestačí Eh, nasadit eh, to, čím se zabývá můj tým, tedy humanitární pomoc. Eh, musíme rozšířit podporu i na místní samozprávu a na sousední země. Za druhé jsme debatovali o otázce financování. OSN přišla s historicky nejsilnějším humanitárním apelem tento týden v pondělí 6,5 miliard dolarů bylo vyčleněno na činnost v Sýrii i v sousedních zemích. Tato uvolněná částka reflektuje smutnou realitu toho, jak neustále rostou potřeby Sýrie i celého regionu. Počet lidí v Sýrii, kteří potřebují nějakou pomoc, nyní činí skoro 10 eh, milionů, konkrétně 9,3 milionů lidí. Eh, lidé, kteří jsou přesídleni v rámci vlastní země, těch je 6,5 milionů lidí. Vysídlených do ostatních zemí 2,3 milionů. A eh, my víme, Samozřejmě to všichni známe z televizních obrazovek, co s obyvatelstvem dělá zima, s obyvatelstvem, které většinou nemusí čelit tak tvrdým podmínkám, jak je tomu bohužel letos. Diskutovali jsme ale také o přístupu, protože pro lidi v Sýrii, zejména v takzvaných sporných oblastech, peníze vůbec nic neznamenají, pokud se nám tam nepodaří dostat více pomoci, anebo pokud se nám nepodaří dát lidem šanci odejít, nebo obojí. A právě eh, ohledně této otázky přístupu jsme vyslechli eh, velice silná slova od Valerie Emos, a od Petra eh, Maurera, a od pana Kuzena o tom, jak je kritické mobilizovat politický tlak a politickou eh, angažovanost a eh, hovořit s oběma stranami konfliktu. Eh, jak je zásadní, abychom nestráceli naděje v to, že Rada bezpečnosti OSN dospěje k nějaké jednotě ohledně humanitární rezoluce která by kladla silný důraz právě na tyto přístupy. My jsme také diskutovali na dnešní schůzi o e, určitém segmentu e, populace, který je obzvláště zranitelný, a sice o dětech v Syrii. A e, já bych chtěla poděkovat panu Lejkovi z UNICEF za vedení Eh, programu pro tuto, neříkejme, ztracenou generaci, ale horizontální program pro ochranu přístupu eh, vzdělání a potírání eh, různých nemocí a stejně tak program pro ostatní sousední země, kde podporuje děti k tomu, aby měli přístup do škol, aby se jim dostalo ochrany a tak dále. A na závěr bych chtěla zopakovat něco, co jsem říkala už moc krát. Když já zavřu oči, tak já tam vidím tvář dítěte. To je tvář syrského konfliktu. Není to voják ani povstalec, ale je to tvář dítěte. A e, já mám velice silný pocit, že právě teď jsme v zásadním okamžiku, protože blíží se, e, blíží se Ženeva, 15. E, ledna se také blíží schůze v Kuwaitu a myslím si, že silná mobilizace mimo jiné i Evropského parlamentu by mohla vyvinout tlak a nastolit atmosféru ochoty k míru a zároveň eh, můžeme pomáhat obětem tohoto konfliktu, eh, zejména dětem a mladým lidem, což jsou ti, od kterých se čeká, že po válce znovu vybudují zemi. Takže dnes a v příštích týdnech nás čeká kritické období. Na samý závěr bych chtěla říci, že je morálně správné pomáhat Syřanům. Je morálně správné pomáhat eh, Libanonu, Jordánsku, Turecku i Iráku i Egyptu, ale je to ještě něco více. Máme na tom i eh, vlastní zájem, protože pokud nebudeme eh, rázně jednat, tak to bude mít strašlivé následky pro celý tento výbušný region a potažmo pro celý svět, ale primárně pro nás v Evropě. Takže jak z těch morálních důvodů, tak z našeho vlastního zájmu se musíme zmobilizovat k nějaké akci. Děkuji. Merci beaucoup, madame. Děkujeme, vážená paní komisařko, děkujeme za toto opravdu velice silné svědectví a nyní dovolte, abych dala slovo náměstkyně generálního tajemníka OSN zodpovědné za humanitární záležitosti a naléhavou pomoc, paní Valérii Amos. Máte tři minuty, prosím. Co-chairs, thank you. Vážení spolupředsedající, děkuji za tuto příležitost vystoupit v Evropském parlamentu. Podobně, jak se již o tom zmínila paní komisařka Georgie vám před chviličkou, jde opravdu o krizi, o tuto syrskou krizi, které hovoříme, syrská krize, ovšem jde o regionální krizi zároveň, která má obrovské dopady pro globální míra bezpečnost a která má přímý dopad i na Evropskou unii. Vidíme zde zůstající radikalizace přímo na místě uvnitř Syrie. Je tam asi 12 různých skupin, které zde fungují, operují. Velice často v nich fungují zahraniční bojovníci. Mnoho těchto lidí přichází i z evropských zemí, z Evropské unie. Zároveň se vidíme dopad, pokud jde o navyšování počtu uprchlíků ze Syrie kteří přichází do zemí Evropské unie. Paní komisarka Georgieva poskytla určitá čísla. Navíc k těmto číslem Navíc k těmto číslům ještě nesmíme zapomínat ani na utrpení palestinských uprchlíků v Syrii, kteří rovněž trpí touto krizi omezení přístupu, logistické, logistická omezení přístupu k těm, kteří potřebují pomoc v Syrii, potřebují, vyžadují inovační řešení, tak abychom opravdu mohli poskytnout základní služby místním obyvatelům. Je zde asi 250 tisíc lidí, kteří jsou obklíčeni v určitých lokalitách, do kterých se vůbec nemůžeme dostat a 2,5 milionu, 2,5 milionu lidí v oblastech, do kterých je přístup velice stížený. Je zde, jsou zde miliony lidí ohrožených v hostitelských zemích. I na ty má tato krize dopad. V důsledku toho došlo k velkému nárůstu finančních prostředků, které potřebujeme pro pokrytí potřeb v roce 2013 téměř 6,5 miliardy dolarů, což přesahuje veškeré rozpočty, ale bohužel to ohrozuje, ohrožuje i další naši možnost reagovat na jiné krizové situace ve světě. Ovšem tyto finanční prostředky potřebujeme, pokud opravdu chceme zajistit potravinovou bezpečnost, pokud chceme poskytnout zdravotnické potřeby, vzdělávání, vodu, sanitární potřeby pro potřebné. Byli jsme schopni reagovat rozsáhlým způsobem, přesto, že jsou to opravdu z, um, z bezpečnostního hlediska šílená situace v Syrii. Máme zde světový program potravinový, eh, který umožnil nasytit eh, tři čtyři milionu lidí. Více než milion lidí jsme poskytli pitnou vodu, by, byli, získali vakcíny, máme zde mobilní týmy, více než 3 celé Dvě miliony lidí, kteří jsme poskytli zásadní pomoc um, ně potravinové pomoci. Ovšem to nestačí. Potřebujeme pomoc, potřebujeme pomoc i vás, Evropského parlamentu a Evropské unie. Tato pomoc je pro nás zásadní, abychom mohli pokračovat v této práci do budoucna. Syrský lid a okolitých zemí potřebuje naši pomoc. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní dávám slovo panu Antonio Guterresovi, který zastupuje Komisi pro uprchlíky a rovněž máte tři minuty. Děkuji za slovo. Paní předsedající, včera to bylo 2,3 miliony 17 tisíc lidí uprchlíků v okolitých zemích Syrie, více než polovina jsou děti a já skutečně jsem opravdu neviděl tak traumatizované, traumatizované děti, jak jsem viděl právě v těchto uprchlických táborech. Je tam více žen než mužů. Mnoho žen, se kterými jsem se sešel, byly oběti sexuálního násilí, znásilnění, jiného typu násilí, což je absolutně neakceptovatelné, je to něco šíleného. Tito lidé potřebují potraviny, potřebují ochranu, potřebují přístřežky, přístřežek, potřebují vzdělávání, zdravotnictví, pomoc. My všichni, všichni se mobilizujeme, snažíme se jim pomoci, ovšem jsou zde obrovské propasti, nedostatky, samozřejmě s nástupem zemního období vidíme, že pouze jedna třetina dětí chodí do školy, vidíme zde nedostatek ve všech oblastech. Lidi prostě trpí poté, i co se dostali ze země, kde trpěli ještě více. Čili my bychom těmto lidem nemohli poskytnout přístřeší To v okolitých těch zemí, pokud by tyto země neotevřely hranice. Co to znamená? To znamená, že tyto země musí těmto lidem poskytnout základní pomoc, kterou potřebují. A pokud tomu tak není, vidíte, že se rozvíjí prostituce, eh, brzké vsňatky, předčasné vsňatky a tak dále, čili nucená práce. To znamená, že musíme podporovat nejenom uprchlíky syrské, ale zároveň eh, hostitelské země. Nedovede si představit, jak to má dopad na bezpečnost těchto zemí, na ekonomiku, na společnosti. Libanon, pokud jde o uprchlíky, v současné době nese na svých bedrech vlastně 25% syrské, 25% jejich obyvatel jsou Syřané. Já jsem byl nedávno na hranicích mezi Syrií a Libanonem, podíval jsem se na tu oblast okolí, okolí Omsu a Damašku, v Arsále, v malém městečku bylo 35 tisíc eh, eh, Libanonců a více než 50 tisíc Syřanů, čili toto by mělo obrovský dopad devastující na jakoukoliv zemi. Tyto země potřebují masivní pomoc, solidaritu vnějšího světa, aby mohli mohli reagovat na tyto potřeby a tyto obrovské výzvy. Je zde i skutečná morální podpora, morální výzva, paní komisařka se o tom zmínila, ale zároveň i vlastní zájem, protože tento konflikt se přelévá do Libanonu, vidíme zde incidenty, každý měsíc 20 tisíc lidí se dostává do Iráku a tak dále. Musíme se podívat i na situaci v Iráku, palestinsko-izraelská otázka, ani to nebylo vyřešeno. To je všechno velice blízko. Země Golfu, zálivu a tak dále. Vidíme, jaký jakým způsobem to mělo i na ně dopad, tento syrský konflikt. Čili skutečně zde hrozí výbuch, exploze v celém tomto regionu. Máme zde tisíce bojovníků Syrii, kteří přichází mnoho z nich z Evropské unie. Mnoho z nich se vrátí zpátky z našich zemí a pokud neposkytneme uprchlíkům dostatečnou pomoc, vysídleným lidem, hostitelským zemím dostatečnou pomoc, pokud skutečně se nespojíme a nezastavíme tuto válku, tak za to zaplatíme ohromnou cenu všichni. Děkuji. Merci. Děkujeme, pane Guterresi. A nyní dávám slovo panu výkonnému řediteli UNICEF. Je to pan Anthony Lake, který má slovo. Oh, sorry. There we go. Thank you. Omlouvám se, děkuji za upozornění. Máme tu před sebou eh, lidskou katastrofu, která se rozrůstá mnohem rychleji než naše schopnost se s ní potýkat. A kdykoliv řešíme eh, lidské krize a tragédii, tak eh, řešíme, kdo to může zastavit, kdo může říct dost. Už jsou to tři roky utrpení a v mnoha ohledech jde především o krizi dětí. Já vám děkuji, eh, paní komisařko, za to, že vidíte jejich děti, když zavřete oči. Je to přes 5,5 milionů eh, lidí, které postihuje tento konflikt a z toho 1 milion jsou děti, eh, které trpí eh, nerovnostmi a chudobou a utíkají do osoudních zemí. 3 miliony dětí v Syrii nebo za hranicemi Syrii nemají přístup do školy nebo ji nenavštěvují pravidelně. To nejsou pouze čísla. Každé z těchto čísel je dítě, jako je váš syn nebo dcera nebo vnoučata. Představte si své milované izolované v této situaci. Představte si, že by vaše dcera nesměla chodit do školy a zapomněla, co se naučila do budoucna. Představte si, jak váš syn pláče, protože viděl něco, co by žádné dítě nemělo nikdy vidět. A teď přichází velice krutá zima a představte si, jaké to je být některým z těch syrských dětí eh, v Libanonu, které se eh, skrývají ve stanech pokrytých sněhem a krčí se k sobě, aby se zahřáli. Představte si ty přetékající stoky, to je mnohem více než humanitární krize. Tady jde o životy a budoucnosti těchto dětí a s nimi i o budoucnost Sýrie a celého regionu, protože Eh, budoucnost Sýrie musí vystavět děti Sýrie. Ty děti, které teď nemají eh, tu ochranu, vzdělání, eh, očkování, nemohou si hrát, nemají šanci prožít nějaké dětství. Vyrostou tyto děti zdravě nebo zahynou na podvýživu, dostanou někdy možnosti vystavět Sýrii, až se někdy jednoho dne vrátí a až se vrátí, tak Doufejme, že se to ponese v duchu usmíření v jejich srdcích, protože pokud odpověď zní ne, tak hrozí velmi reálné nebezpečí, že ztratíme celou tuto generaci eh, sicírských dětí, která propadne nenávisti a beznaději. Jestliže dnes nebudeme investovat do ochrany a vzdělání, tak můžeme očekávat, že vznikne eh, generace eh, dětí, která doroste do produktivního věku a což značně podkopá sociální soudržnost a e, ekonomiku, protože vznikne generace e, rozezlených e, obyvatel plných nenávistí, které neznají nic než násilí. Takoví pak budou zranitelní vůči Eh, touze po odplatě a vykořišťování. A toto riziko se nevztahuje jen na Sýrii. Tato eh, rozčarovaná eh, budoucí generace může zcela narušit stabilitu už tak dost vratkého regionu a budou šířit nenávist a násilí i do sousedních zemí. Takže když vlády a jejich partneři jako UNIFES, UNICEF eh, pomáhají s učením ve třídách v Libanonu nebo eh, v Jordánsku, když poskytujeme eh, poradenství, očkujeme děti proti obrně nebo jim poskytujeme vysokokalorické jídlo, tak nejenže zachraňujeme životy, ale také připravujeme děti a mladé lidi na to, aby budovali budoucnost Sýrie a celého regionu, což není důležité jen pro ně, což by samo o sobě stačilo jako důvod, ale je to důležité pro nás všechny v Belgii, v Evropě, všude na světě, protože my všichni máme e, svůj podíl na tom, co se v tomto regionu stalo. Takže děkuji Evropskému parlamentu, e, děkuji jeho zástupcům, e, děkuji za trvající podporu našim agenturám a nevládním organizacím i UNICEF já vám samozřejmě neděkuji za pomoc naší organizaci, ale spíše za pomoc těm dětem, pro které pracujeme my všichni. Takže ještě jednou děkuji. Děkujeme vám, pane Lejku. A nyní paní výkonná ředitelka programu, světového programu potravinového, paní Erta Rienkuza. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Děkuji paní předsedkyně, pane předsedo Provero, samozřejmě děkuji také paní komisařce Georgievě a poslancům Evropského parlamentu. Když jsme tady naposledy hovořili v září, tak Eh, od té doby se ještě rozšířila krize hladu. Tehdy bylo potřeba eh, nakrmit 3 miliony lidí, eh, tento měsíc už jsou to 4 miliony. Humanitární organizace, včetně VFP, neustále řeší problémy s přístupem pro obyvatelstvo a stále ještě musíme hledat nové způsoby, jak reagovat na tyto stále rostoucí potřeby. VFP právě dokončil hodnocení potřeby potravin v Sýrii a ty výsledky výsledky jsou omračující. Asi 6,3 milionů lidí potřebují eh, potravinovou asistenci pro zachování holého života. A my, abychom mohli účinně reagovat, tak rozšiřujeme naši přítomnost v terénu a monitorujeme situaci. My pl- plánujeme eh, aby se naše pomoc dostala ke 4,25 milionům lidem. Nicméně e, je těžko e, rozvážet potraviny vzhledem ke komunikačním problémům a naši pracovníci e, doslova nasazují život. Je těžké pochopit, jakým problémům s přístupem těšíme, čelíme. My nyní zhazujeme vlastně potraviny e, z letadla, protože je to obtížné a nákladné, ale e, neexistuje žádná jiná možnost, abychom v některých těžkodostupných dostupných regionech nakrmili lidi a e, zachránili životy. V únoru bude spuštěn program na potravinovou pomoc 350 tisíci dětem. Také bude spuštěn program pro 15 tisíc kojících a těhotných žen Celkem v těchto regionech eh, existuje velká konkurence o eh, domácnosti, práce a jídlo a největší zátěž této krize nesou právě nejchudší rodiny. VFP eh, pomáhá až 2,9 milionům uprchlíků a zranitelným rodinám. My, máme, my vyvíjíme silné úsilí v terénu. Pouze za tento rok jsme vydali 2,65 milionů dolarů eh, do eh, ekonomiky eh, Jordánska, Turecka, Egyptu a Iráku. Práce je nákladná a náročná, ale díky EU i ostatním e, jsme dosáhli alespoň takovýchto úspěchů. Takže e, já bych teď vzdala vzla, zvláštní uznání vám, poslancům Evropského parlamentu a Evropské unii, protože od začátku této krize vaše politická vůle a podpora zachraňuje životy. My e, krmíme hladové ženy a děti, oběti špatného politického řešení. Abychom mohli pokračovat v naší práci, budeme muset pokračovat v naší práci, pokud nenalezneme nějaké lepší politické řešení. Takže já vás žádám o pokračování podpory a mobilizování zdrojů, abychom mohli naplnit ty požadavky, kterým nyní čelíme, ale také eh, vás žádáme o to, abyste neustále se zasazovali o zlepšení přístupu, eh, přístupových kanálů k těm, kteří zoufale potřebují naši naši podporu a zejména, abyste se i nadále zasazovali o e, nějaké politické řešení. Nelson Mandela říkal, že e, všechno se zdá nemožné, dokud to není hotové. Takže vážení europoslanci, já vám děkuji. Děkujeme, vážená paní kolegyně, za vaše vystoupení. A nyní poprosíme pana Jordana Ariana, který je ředitelem Úřadu pro prevenci krizových situací a programu OSN pro rozvoj a rozvojovou pomoc. To je náš další řečník. Děkuji za slovo, vážená paní spolupředsedající, vážení poslanci Evropského parlamentu. Pokud jde o rozvojovou perspektivu této syrské krize a celého regionu, ano, skutečně všechny výsledky rozvoje v Syrii i v okolitých zemích jsou ohroženy. Syrie od samotného počátku tohoto konfliktu opravdu můžeme říct, že o 35 let jsme se stá- vrátili zpátky v rozvoj, v rozvoj. 55% obyvatel žije v chudobě, v jednotlivé domácnosti už nemají žádné finanční prostředky, nemají z čeho čerpat. Nezaměstnanost v této oblasti dosáhla téměř 50 Země přišla o téměř 2,3 miliony pracovních míst. Hostitelské země i kvůli tomu, že zde dochází k um, přítoku uprchlíků, se změní demografické a zároveň dochází k zvýšení sociálního tlaku, soutěží se o omezené zdroje, je zde obrovský tlak na tuto společnost. Vidíme, že to zhoršuje chudobu, toto napětí je opravdu hmatatelné. To, co potřebujeme v této oblasti a to, co bylo uděláno, je vytvoření nebo začátek komplexní strategie, do které se zapojily agentury OSN, doufáme, že i Světová banka, doufáme, že i Evropská unie společně s nevládními organizacemi, s národními vládami, které budou pracovat a budou se snažit propojit humanitární prvky a zároveň rozvojové prvky této oblasti a zaměří se na odolnost je zde naléhavá potřeba aplikovat právě přístup, který je odolný, odolný přístup na tuto syrskou krizi. A to znamená humanitární pomoc, rozvojovou pomoc, která bude propojena, potřebujeme naléhavé finanční prostředky, které bychom využili pro pokrytí těchto potřeb a zajistit dlouhodobé pokrytí i samozřejmě ale nyní pokrytí naléhavých potřeb. Ehm, udělali jsme hodně v Sahelu a z toho bychom se mohli v EU poučit. Zároveň potřebujeme naléhavě podporovat národní vlády v Libanonu i v Jordánsku. Nesmíme samozřejmě nahrazovat jejich úsilí. Urgentně naléhavě potřebujeme pro spojit základní potřeby s um, určitými potřebami sociální koheze. EU podle našeho názoru by mohla hrát kritickou roli tím, že se neustále bude pokračovat v tom zaměření se na spolupráci s Světovou bankou, s OSN, s generálním tajemníkem OSN, s prezidentem s guvernérem Světové banky a my doufáme, že i hlavní představitelé EU naleznou společný hlas a budou skutečně hovořit velice hlasitě o potřebě humanitární pomoci, rozvojové pomoci, pokrytí potřeb této krize a využít možnosti, které skýtá tato krize, tak abychom poskytli pomoc uprchlíkům, dětem, těm, kteří potřebují naději, těm, kteří potřebují žít v zdravé společnosti, potřebují příležitosti, ochranu a samozřejmě možnost změnit svůj život. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní to bude Pierre Vimou, který je generálním tajemníkem naše služby v rámci SVČ. Máte slovo na tři minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Velice stručně, protože opravdu s velikou pokorou jsem si vyslechla slova předřečníků. To jsou právě lidé, kteří znají problematiku humanitární pomoci. Já jsem diplomat, to znamená, že já v podstatě nevím nic. Dovolte tři základní body. První věc. To, co vidíme a to, co jsme si vyslechli dneska, jasně poukazuje na to, že humanitární situace na místě a, to, že, a potřeba humanitární pomoci je nesmírně obtížná, dostává se trošku mimo kontrolu, když jsme si vyslechli ta čísla paní Georgieva, paní komisařka, hovoří o té potřebě 6,5 miliard dolarů. Nikdy jsme neměli tak rozsáhlou potřebu takové pomoci, když čelíme této výzvě. Domnívám se, že jediná odpověď je následující. Více než kdykoliv v minulosti potřebujeme politické řešení této situace a to je zásadní. Pouze politické řešení by nám mohlo umožnit řešit tuto nemožnou, dramatickou situaci. To znamená, že je to rovněž i otázka konference Ženeva 2. Ano, paní předsedající. Slyšel jsem, že byste chtěli, abych přišel s nějakými předpověďmi. To prostě nemůžu jako diplomat udělat. To nejde. Ovšem, jestli dovolíte. Těch několik měsíc, ten vlastně měsíc, který nás dělí od 22. ledna. To je nesmírně důležité, abychom se zmobilizovali. My všichni, všichni, kterým leží na srdci tato konference Ženevě 2, je zásadní, abychom byli všichni zaangažováni a abychom se snažili o úspěšnou konferenci v Ženevě. Právě v těchto dnech by k tomu mohlo dojít. Pokud se nám umožní zahájit tento proces, víme samozřejmě, že to bude obtížný proces, ovšem lidé kteří budou v Ženevě. Prostě chceme, aby došlo k diskusi mezi oběma stranami a tím pádem zahájíme tento proces, který bude pokračovat a ten by mohl změnit celkovou filozofii a nastavení a to je nesmírně důležité. A no samozřejmě, pokud se nám to povede a pokud skutečně budeme mít k dispozici tuto zrealizovanou konferenci Ženeva 2, tak budeme schopni opět se vrátit ke všem těm opatřením pro budování důvěry. Musíme to samozřejmě dělat okamžitě nyní, bez čekání. Ovšem díky této konferenci budeme moci tlačit na režim, na opozici, budeme moci na ně tlačit tak, aby čelili tímto čelili výzvám, pokud je humanitární pomoc, přístup, eh, propuštění politických eh, vězňů, příměří v této zemi a tak dále na celém území. Čili pouze tímto procesem budeme schopni zahájit všechny tyto aktivity. Čili žádné předpovědi nemám. Jediná věc, kterou mohu říct, je, že nás čeká ten nesmírně, nesmírně důležitý měsíc, který bude zásadní pro budoucnost série. Děkuji za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedající. A dovolte, abych poděkovala. Poděkovala všem našim hostům za jejich vystoupení, abych poděkovala za to, že nám poskytli všechny tyto informace a vysvětlili, poukázali na to, jak je tato situace nemožná, neudržitelná. A nyní dovolte, abych zahájila rozpravu. Zahájila diskuzi i pro naše poslance. Každý bude mít možnost vystoupit dvě minuty a první je paní de Kaiser. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Dovolte, abych poděkovala za tuto příležitost pozvat tento zajímavý panel řečníků, který nám poskytli tolik nesmírně důležité informací. Ráda bych poděkovala paní komisařce za veškeré úsilí, které věnuje poslední měsíce této problematice. První otázka. Pane Vimonte. Pane Vimonte, vy jste hovořil o konferenci Ženeva 2. Hovořil jste o tom, že je to v podstatě trošku nemožný proces z politického hlediska, který by mohl zahrnovat určité aspekty, například vytvoření humanitárních koridorů, příměří a tak dále. Předpokládám, že to jsou určité možnosti, které skýtá tato konference. Ovšem asi ne všichni účastníci mají stejný pohled na tuto záležitost. Někteří asi budou chtít využít takového toho přístupu one shot nebo krátkodobého přístupu. Někteří se domnívají, že jde trošku o politický postup, odchod Bašara a tak dále. Já osobně si myslím, podobně jako vy, že bychom se měli snažit dostat k tomuto procesu, dosáhnout ho a přijít s určitými odpověďmi, i když to nebudou úplně všechny ještě odpovědi, ovšem jaká je možnost toho, podle vás, že skutečně dojde eh, k tomuto procesu. Pro nás je to obrovská otázka, když se podíváme na syrské uprchlíky zde v Belgii samozřejmě, že jsou nesmírně skeptičtí, pokud jde o ženevskou konferenci Dvě, Já to chápu, já to nesu, no, je důležité pro ně, aby Bašar odešel. Ano. Oni říkají prostě, když je to pouze humanitární, tak to je prostě sekundární ve srovnání s našimi politickými problémy. A já prostě si myslím, že bychom neměli se nechat chytit do této pasti, že bychom měli zároveň tlačit na humanitární pomoc. I to by mělo být na stole. To je nesmírně důležité. Druhá otázka, a to už bude opravdu konec mého vystoupení, obracím se na celý panel. Současné potřeby samozřejmě překračují v číslech i v, v počtech lidí, kterým potřebujeme pomoci, skutečně překračují naše možnosti. Hovořili jste o tom, že je zde obrovská, konferen, obrovská konkurence, pokud jde o zdroje omezené dále v Libanon, v Syrii. Já jsem navštívila si před třemi měsíci, již došlo k určitým bojům mezi eh, rodinami, které některé dostaly pomoc, některé nedostaly pomoc a tak dále. Blíží se zima. Jak vlastně, jak to, jak, to znamená, jakým způsobem dochází k udělování pomoci, v jakým způsobem například eh, je rozhodnuto, kdo kdo a která rodina dostane a naopak nedostane pomoc. Děkuji. Pan Seger má slovo. Thank you, Chen. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já jsem si všímal, pane Vimonte, že eh, vy jste jediný, kdo nesklidil potlesk. Tak já vám teď tleskám protože vy jste hovořil o míru a o mírových prostředcích řešení tohoto problému. A e, já vám vzdávám čest, protože vy takto hovoříte po celé tři roky, kdy ten konflikt trvá. A já dělám to tež, ale je nás velice málo. Mnohem více lidí e, věřilo ve válku, e, mnohem více lidí věřilo ve strašlivá zjednodušení syrského problému a věřili, že jedním jediným tahem e, je možné se zbavit režimu a tím bude problém této velice složité země vyřešen. Ono se to nestalo a proto tu dnes jsme svědky katastrofy a samozřejmě, že tato katastrofa si žádá naše plné nasazení a naši velkorysost. Ale to je e, až důsledek je to důsledek faktu, že my, eh, Evropská unie eh, nebo západní země všeobecně, jsme nebyli připraveni eh, čelit problémům a spíše jsme zavírali oči před reálnými možnostmi, že v, v Syrii se dostanou k moci příslušníci al kaidy a další extremisté. Já si pamatuju, když jsem se o tom zmínil až asi před dvěma lety, tak mě tady někdo napomenul, že hovořím o e, fantastických fantomových problémech, protože Al-Qaida se nikdy nedostane do Sýrie, to je nemožné. A dnes uh, už to tak je. A zase ale doufám, pane Vimonte, že budete nadále se zasazovat o mír a já budu rád, když Evropa uh, bude hrát mnohem silnější roli v tomto mírovém procesu. Děkuji. Děkujeme. A nyní pan Neuser. Vielen Dank, Frau. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji rovněž za zprávy, které námi, myslím, všemi dnes otřásly. Víme, že situace je velice špatná, ale když jsme se tedy opět aktuálně vyslechli ty poslední zprávy, tak nás to všechny opět zasáhlo. Dnes jste nám k dispozici velmi dobré dokumenty. Vím, že komise a hm, také komisaři na špičce se v této věci velice angažují. Máme zde seznam peněz, které poskytují různé členské státy. Je možné diskutovat o tom, zda by ten či onen členský stát měl například poskytnout více, ale mně by se líbilo, kdybychom pro takovéto humanitární akce měli k dispozici nějaký evropský mechanismus. My máme mechanismus pro zákonu bank, ale nemáme mechanismus pro humanitární pomoc. Toto by byl střednědobý cíl, o který bychom se měli snažit. Druhá poznámka. Bohužel nemáme žádný seznam členských států podle toho, který členský stát přijal kolik syrských uprchlíků. A když tady vidíme to číslo 2,3 miliony uprchlíků, které eh, převzali Irák, Jordánsko, Libanon, tak si myslím, že je to opravdu ostuda pro naše země. Má země nyní řekla, že zvýší počet přijatých uprchlíků z pěti tisíc na deset tisíc, možná i o něco více, ale není to ve skutečnosti nic jiného než kapka vody na horký kámen. Takže bychom se skutečně měli snažit členským státům jasně říci, že nepotřebujeme další lampedůzu, že členské státy jejich ministry vnitra, kteří odpovídající za migraci, že musí učinit více tom smyslu, aby bylo možné tuto humanitární katastrofu velice rychle zvládnout. Děkujeme. Paní Sargentini je dalším řečníkem. Děkuji, paní předsedkyně. Já navážu na to, co tady zmínil pan Neuser a chtěla bych se zeptat eh, Antonia Guterese. My jsme měli možnost navštívit uprchlický tábor eh, v Jordánsku nedaleko syrské hranice. Bylo to eh, loňského února a eh, od té doby ten tábor se jenom rozrůstá a rozrůstá. Pokud tomu rozumím správně, tak vy, paní Georgieva, jste navštívila eh, tábory UNHR v Bulharsku, pokud se nemýlím. A tam je ta situace opravdu odpuzující. Já si plně uvědomuju, že e, Evropská unie e, je e, hlavním zdrojem financí pro UNHR a myslím si, že by to tak mělo zůstat. Ale mohla byste nám říci tady v tomto sále, co můžeme udělat více, v čem spočívá naše odpovědnost, jak máme pomáhat Jordáncům, Turkům, Libanoncům a Iráčanům při jejich potížích, které plynou z toho, že hostí tolik syrských uprchlíků? A co očekáváte od Evropské unie? Jakou pomoc eh, ohledně krize syrských uprchlíků očekáváte? Děkuji. Děkujeme. Paní Goméř má slovo. Ano, děkuji. Měli bychom se zaměřit na humanitární stránku, jak, jsme, jak jsem se dozvěděl všem pan kolega před chviličkou. Hovořil o tom, že humanitární krize nikdy neskončí, pokud neskončíme válku, čili moje otázka zní. My jsme na místě, pan Gutierrez, vy ostatní, ano, my jsme na místě, přímo přítomní, ovšem Jaká jsou ponaučení? Co nám můžete říct se k tomu, tak abychom zajistili nalezení politického řešení, tak aby konference Ženeva 2 pokračovala, aby skutečně kolem stolu seděli všichni relevantní účastníci, například dohoda mezi, s Iránem. Je to něco, co by mohlo mít pozitivní dopad na to, že se ti potřební dostanou k jednacímu stolu v Ženevě 2. Samozřejmě, že já chápu, že potřebujete finanční prostředky. Samozřejmě, že potřebujete reagovat na to drama této krizové situace. Ovšem pro nás je nesmírně důležitý i váš příspěvek k nalezení politického řešení. Děkuji. Děkujeme. Pan Svensen má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za ty informace, které jsme e, obdrželi od těch, kteří tu situaci opravdu znají. My tady opravdu jsme svědky katastrofy. Ka- my také víme, že jsou do situace zapojeni e, extremisté, naprosto fanatické skupiny, které uctívají násilí a které máme, máme nyní nějaký pocit, že tady jde o zásadní datum 22. ledna, jenomže um, to potom musí na scéně být ti, kteří uh, se zajímají o to, co nastane po tom 22. lednu politicky, protože uh, my už jsme téměř rozhodnutí, že ty, ty fanatické skupiny, a těch je mnoho, tě, ty, tyto skupiny vůbec nezajímá, co se dohodnou v Ženevě. Ti se budou střílet navzájem i po 22. lednu. A právě tito fanatici e, budou v Sýrii i poté a budou mít nadále stejný prostor, pokud se nestane e, ještě něco jiného, kromě té konference, která se má konat zní to pesimisticky, ale e, jaký jiný přístup než pesimistický tady můžeme zaujmout? Děkuji, slovo paní Lubčeva. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji za slovo, paní předsedající. Jsem nesmírně ráda, že se mohu zúčastnit dnešního jednání a ráda bych poděkovala za zorganizování. Ráda bych rovněž poděkovala všem, kteří mezi nás přišli prodiskutovat tento problém. Když hovoříme o uprchlících, nesmíme zapomínat na některé otázky. Nyní se neobracím na nikoho konkrétně, ovšem je důležité nezapomínat na tyto otázky, jak rozdělit ten problém, oddělit problém uprchlíků od nelegálních imigrantů, protože to je velice důležitý problém. To je trošičku jiná stránka tohoto problému. Druhá věc, jakým způsobem pomoci místním komunitám v okolitých zemí reagovat, čelit této problematice uprchlíku. Další záležitost. Samozřejmě, že by nás potěšily konkrétní návrhy, protože je důležité hovořit o míru, je důležité hovořit o všech těch zásadách, jak vyřešit tento problém. Ovšem my potřebujeme konkrétní návrhy. Pane Gutierreši, vy jste navštívil Bulharsko, viděl jste situaci v naší zemi. Možná podobná situace panuje i v jiných zemích. Můžete to nějak komentovat? Máte nějaké návrhy, jak řešit problémy v takových zemích, jakým je moje země? Protože právě jako jedna ze sousedních zemí my vidíme obrovský dopad tohoto problému. Děkuji vám. Děkujeme, říká paní předsedající. Paní Lutpal má slovo. Paní Lutford má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. E, moje otázka vychází z toho, co tu e, řekla paní Sargentini. Co, a myslím, že se obrátím konkrétně na pana Gutereše, ale e, jenom vlastně přidám takovou podrobnost k tomu, na co se ptala ona. Tedy, co by poradil členským státům, aby dělali více pro pomoc uprchlíkům v této krizi a Konkrétně mi um, jde o to, zda by členské státy mohly více přijímat syrské uprchlíky v Evropské unii. Buď prostřednictvím humanitární pomoci nebo uh, přesídlení. Uh, jaké na to máte názory? Co si myslíte o, této, o tomto konkrétním problému? Děkuji. Děkuji. A nyní náš generální ředitel, pan Stefano Manseviči, který je zodpovědný za uh, oddělení HOM. Máte tři minuty. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji za toto pozvání. Jestli dovolíte, rovněž bych rád eh, slově paní komisařky Malstrom vyjádřila naše odhodlání v této oblasti za nás, za home, za vnitřní záležitosti Evropské unie. Máme zde 65 tisíc Syřanů v současné době, kteří mají statut uprchlíka v členských zemích EU od roku 2011, kdy došlo k vypuknutí krize. Jsou většinou ve dvou členských státech, v Německu a ve Švédsku, v ostatních členských zemích rovněž, ovšem toto je taková největší koncentrace syrských uprchlíků, kteří hledají ochranu, především teda přichází, přijíždějí do těchto dvou zemí, přijíždějí nejenom po zemi, ale zároveň i po moři. Tragédii u Lampedusy asi víte, že tam rovněž bylo mnoho Syřanů, kteří přišli o život a kteří se snažili dostat na Lampedusu. Čili proto právě reagujeme i na tuto konkrétní problematiku v rámci Task Forceu pro Středomoří, které, která již předložila první Eh, zprávu a já doufám, že Evropská rada ji zítra schválí, protože je to důležitá zpráva pro členské státy nejenom s ohledem na finance, ale zároveň i na aktiva, které bychom mohli připravit a zároveň eh, přesidlování, ke kterému se za chvíličku ještě vrátím. Tito lidé přijížděli teda po, eh, Mm, pozemním způsobem, především z Turecka. Má to dopad na země, které mají hranice s Tureckem, například Bulharsko. To je skutečně země, která bohužel je mm, zásadním způsobem postižena. To neznamená, že by Bulharsko vracelo tyto lidi zpátky, i k tomu by mohlo dojít. Ovšem my prostě musíme investovat všichni společně do kapacity, tak aby došlo k možnosti zpracovat celý tento proces a přijímat tyto uprchlíky. My to děláme s UNHCR, s celou komisí snažíme se nalézt řešení, mobilizujeme finanční prostředky. Nikdy není dostatek finančních prostředků, protože my se je snažíme využívat alespoň maximálně kvalitním způsobem. Dalším krokem bude reakce na přesidlování pro těch 30 tisíc, jak se ono zmínil zástupce UNHCR. To budeme potřebovat v těch dvou táborech a zároveň v první polovině roku 2014 bychom měli mít konferenci, na které se budeme snažit nalézt koherentní přístup. Nechceme jít sami s nějakými závazky, sliby a tak dále. Měl by to být společný koherentní přístup. Pokud je o přesidlování, o ten resettlement, měli bychom se zabývat nepouze solidárním přístupem eh, k Syřanům, ale pomáhat i Libanonu, Jordánsku v jejich úsilí jeden členský stát by mohl například poskytnout pomoc jinému členskému státu, který je pod tlakem. Zde zatím ještě nevidíme dostatek eh, spolupráce. Takové země, které jsou objektivně v obtížné situaci, jako například Bulharsko, měli bychom jim prostě pomoci. Čili o to se snažíme a do budoucna bychom chtěli i zjednodušit přístup k asilovému postupu ani jeden Syřán nebyl poslán zpátky do Syrie. O to se opravdu snažíme, ovšem chtěli bychom se snažit o takové vysoké číslo i v jiných oblastech. Děkujeme a nyní paní Margot Ellis, která je náměstkyní generální um, tajemnice uh, ENRA organizace. Prosím, máte slovo na tři minuty. Děkuji, eh, paní předsedkyně, eh, vážení poslanci. 540 eh, tisíc palestinských uprchlíků ze Sýrie patří k nejzranitelnějším obětem této krize. V poměru se dá říci, že přesídlení, vysídlení mezi palestinci je mnohem horší než u Syřanů a právě tato situace společně s velice omezenými možnostmi eh, útěku eh, staví před Palestince bezprecedentní eh, překážky. Říká se, že 270 tisíc palestinců v Syrii je nyní vnitřně vysídleno a to možná několikrát. To se týká i 140 tisíc palestinských uprchlíků, kteří byli Vysídlení z epicentra palestinského života v Sýrii. Tento měsíc je tomu jeden rok. 8 tisíc, 80 tisíc palestinců uprchlo do dalších zemí, jako je Jordánsko, Libanon, Turecko a Egypt a někteří dokonce odcestovali do pásma Gazy, kde se zoufale pokoušeli hledat eh, pevnější půdu. Někteří se dokonce pod, Něk- někteří se rozhodli poté vrátit do Sýrie, když nenašli nikde žádné útočiště. Syrský konflikt ještě dále prohloubil utrpení palestinských uprchlíků, kteří už desít, desítky let trpí tím, že neexistuje řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Palestinští uprchlíci v Sýrii zoufale hledají bezpečnost a stabilitu eh, v regionu, který je poničen syrským konfliktem. Děkuji eh, libanonské vládě, že nechala otevřenou hranici pro palestinské uprchlíky eh, v Sýrii, ale také eh, uznávám, že eh, se množí zprávy o eh, dalších problémech. Také tím vládu Jordánska za to, že se drží humanitárních zásad a rovného zacházení s uprchlíky. Eh, UNRA eh, stojí v popředí eh, humanitární asistence, která má za úkol posílit odolnost palestinských uprchlíků, aby měli šanci na přežití. Letos jsme otevřeli nové kanceláře pro makroekonomické aktivity v Syrii na několika místech a chceme ještě otevřít několik dalších. My se snažíme udržet odolnost eh, dotyčné komunity a poskytnout jim rámec eh, prostřednictvím mezinárodních eh, intervencí. UNRWA má v Sýrii 30, 370 tisíc zaměstnanců, kteří poskytují zdravotní péči a humanitární asistenci. A dělají to přesto, že čelí vysokému, vysokému riziku násilí. Bohužel jsme 2. prosince přišli už o 10. zaměstnance a 20 zaměstnanců máme pohřešovaných nebo zadržených. Bezpečnostní situace se neustále zhoršuje, nicméně UNRA maximalizuje své úsilí, aby bránila dalšímu zhoršení situace prostřednictvím mechanismů našich humanitárních operací. V roce 2014 eh, vyčlení eh, UNRA 417 milionů amerických dolarů eh, na eh, pomoc pro záchranu života palestinských uprchlíků a také na podporu jejich stability prostřednictvím makrofinancování nejrůznějších aktivit. Také děti jsou středem našeho zájmu. Budou zahájeny eh, vzdělávací programy a potravinové programy, které mají odstranit podvýživu. Také Dalšími oblastmi jsou e, léčení způsobených traumat a podobné psychosociální faktory. E, úděl palestinských uprchlíků v Sýrii e, si zasluhuje naši pozornost. Mandát UNRA se týká nás všech právě zranitelná, zranitelná situace, omezené možnosti útěku a e, nedostatek trvalého řešení jejich původního vysídlení z Palestiny e, vedlo k ještě dalšímu prohloubení e, špatné situace palestinců v Syrii. UNRA poskytuje pomoc a stabilitu palestinským uprchlíkům, ale je zapotřebí politických řešení, abychom vyřešili situaci v Syrii a dovedli eh, dlouhodobí, dlouhodobá utrpení palestinských uprchlíků k nějakému důstojnému konci. Děkuji za neutuchající podporu. Děkujeme. A nyní opět se vracím k našim řečníkům. Každý bude mít tři minuty, každý z našich hostů mohou odpovědět na otázky, které zde zazněly. Paní komisařko, máte slovo jako první. Děkuji za slovo, děkuji za dotazy, za připomínky. Ano, máme zde vedoucí představitelé humanitárního společenství, které poskytuje tuto pomoc, čili obracím se především na ně. Ve třech minutách se pokusím odpovědět na tři otázky. Paní Gomeš, co potřebujeme udělat proto, aby Ženeva 2 byla úspěšnou konferenci? Co můžeme udělat my, humanitární společnost, humanitární komunita? Naším úkolem je vytvořit určitý rámec pro situaci, která například eh, by nevedla k mírovému řešení. Již loni jsme o tom hovořili. Hovořili jsme, pokud nejde k mírovému řešení, dojde k nárůstu radikalizace uvnitř Syrie a zároveň veliký počet uprchlíků a zároveň začnou přicházet uprchlíci do Evropské unie. A vidíme to. Vidíme, že k tomu došlo. Ke všemu z toho, co jsme předpokládali, došlo. A my vidíme, že v podstatě buď postupně jde k zhoršování situace, nebo prostě je zde potenciální riziko výbuchu, exploze. To znamená, že my již předem musíme reagovat, protože si uvědomujeme, že se dostáváme do kritického okamžiku. Potřeby stoupají rapidně a kapacita reakce, a nyní nehovořím ani o finančních prostředcích, hovořím o kapacitě reakce. My prostě v této kapacitě zaostáváme. Viděli jsme zde určité politické odhodlání, které by mohlo vést k řešení, například u chemických zbraní. Svět se zalekl a my jsme reagovali. Ovšem z těch 125 tisíc mm, seřízanů, kteří zemřeli, většina z nich nezemřela v důsledku chemických zbraní, ale v důsledku konvenčních zbraní. A i přesto jsme nebyli schopni vytvořit určitý kontext či rámec, kde bychom si všichni uvědomili dostatečně, že nejde pouze o riziko pro Syřany, ale pro nás, pro všechny. A cílem našeho dnešního setkání je zvýšit povědomí a využít slova vysokého představitele Gutereše. Ano, je to v našem vlastním zájmu. To by nás mělo motivovat k akci. A my, humanitární společenství, se o to neustále snažíme, to znamená s předstihem, předvídat to, co nás čeká. Už nemám, už ano, už jsem vyčerpala, vidím, že tam mám ještě pár vteřin. Druhá otázka. Pane Nazare, evropský mechanismus humanitární pomoci. My se snažíme v Evropské unii propojit to, co dělá Evropská komise, co dělají členské státy, to možná nejkoherentnějším společným způsobem. A já si myslím, že máme lepší možnosti vzájemně se doplňovat, protože vidíme, že potřeby stoupají rapidně a zdroje nejsou dostatečné problém v současnosti to již nejsme až tak my, protože my jsme byli schopni se spojit na humanitární straně, dokonce i nad, i nad rámec toho využívat všechny humanitární zdroje i mimo EU. A otázka zní, jakým způsobem přimět ostatní, aby rovněž zvýšili svoje úsilí země v Kolském zálivu, Rusko a tak dále. Jakým způsobem bychom je mohli přesvědčit, aby zvýšili svoje úsilí a ne, abychom byli vnímáni jako někdo, kdo jim něco vnucuje ze západu. Oni prostě by se měli tomuto problému rovněž věnovat koherentnějším způsobem a my všichni bychom měli k tomu zaujmout nějaké stanovisko a tvrdě pracovat na dosažení těchto cílů. A poslední bod otázka týkající se konkrétních doporučení. My víme, co funguje. Vysoký komisář Guterres by nám o tom mohl rovněž něco říci, k tomu něco říci, my víme, co funguje, co nefungovalo a tak dále. Jsme schopni to pouka- na to poukázat. Máme zde podrobné akce, kroky, které byly navrženy na základě toho, že opravdu přinesly výsledky z snížení utrpení lidí, z mm, problematika přesidlování a tak dále. Já myslím, že bychom měli využít těchto zkušeností i s našimi zeměmi, které trpí v důsledku této krize. A samozřejmě, že já jsem k dispozici. Děkujeme. Nyní paní Valerie Mos, rovněž tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych nejprve eh, tady eh, prohlásila obecnou, obecný fakt. Touto krizí jsou ovlivněny miliony lidí v Sýrii. Dnes je to zatím 1,2 milionu lidí. Myslím si, že to číslo stoupá tak exponenciálně, že si to nemůžeme dovolit. Takže jakékoliv e, úsilí musíme vynaložit všechna úsilí na politické řešení, protože e, i kdybychom i kdybychom to řešení našli zítra, tak odstranit všechny dopady na Sýrii a její ekonomiku by se táhlo ještě měsíce. Ta země přišla o 80% svých hodnot, jsou tam poničené nemocnice a hlavní e, infrastruktura. A ti lidé, kteří uprchli, se nebudou moci e, ještě dlouho vrátit, rozhodně ne v nejbližší době. Takže právě proto musíme dělat všechno proto, aby konference Ženeva 2 uspěla. E, padla tu otázka, e, jaká ponaučení jsme si vzali z prací v terénu, která by nám prospěla která by nám pomohla najít politické řešení. Za prvé je zcela zásadní, abychom měli na paměti, eh, jaký dopad má krize na lidi, zejména eh, v oblasti ochrany civilistů, ale i obecněji. Tedy eh, ve střed našeho zájmu musí být lidé. My musíme zapojit všechny myslitelné země, aby využívali vliv eh, buď prostřednictvím vlád nebo organizací, které působí v terénu, abychom dospěli ke společnému porozumění tomu humanitárnímu dopadu a potom, aby bylo možné používat humanitární prostředky k vybudování eh, vzájemné důvěry. A musíme neustále všem připomínat ten dlouhodobý dopad krize. Čím déle bude tato krize trvat, tím více budou zejména extremistické skupiny sílit a e, o to těžší potom bude těžší dosáhnout nějakého trvalého míru do budoucna. Děkuji. Děkujeme, Děká paní předsedkyně. A nyní to bude pan Antonio Gutierrez a rovněž tři minuty. Ano, děkuji, děkuji, že po 25 letech jsem opět zde v parlamentu parlamentním dění. Já se pokusím odpovědět, možná trošku překročím čas. Ano, tady to dilema. Více potřeb než zdrojů. Zmínili jsme se o situaci v Lebanonu, distribuci potravin. My jsme zorganizovali náš program společně s ostatními agenturami třemi způsoby, abychom reagovali na tyto nedostatky, protože ta prázdná místa tam jsou, nemáme dostatek zdrojů, abychom pokryli tyto potřeby. První prioritizace jednotlivých aktivit, znamená záchrana života, to je první priorita zvýšená účinnost, maximálně to znamená spíše určité vouchery, poukázky a ne materiální pomoc, protože je to levnější a efektivnější a zacílení. Ano, to znamená, je to UNHCR, UNICEF, OSN, společně se na to podívat, uceleným obrázek získat a podívat se na to, kdo je nejzranitelnější a jak teda tu podporu poskytneme. V Libanonu například 70% obyvatelů by se mohlo těšit takové podpory v Jordánsku například 30 tisíc rodin získala takovou pozici. To je maximum, maximum, které můžeme dělat. Je to dramatická volba, jistě. Ovšem jediná možnost je prostě, jak bychom tomu mohli zabránit, mít dostatek financí, abychom pokryli všech, všechny. Podporovat místní komunity, tyto země, je to finanční podpora, národní reziliační programy, stabilizační programy v Jordánsku, v Libanonu, trust eh, fundy, které vytvořila Světová banka v Libanonu například. Ovšem není to pouze finanční pomoc, zároveň jde o sdílení eh, rizika a sdílení, na, sdílení zátěže a zároveň je to možnost přesidlování, to znamená permanentní status uprchlíka, humanitární admise, to znamená na dočasném základě, základě přijmout takové uprchlíky ne s plným statusem, ale řekněme s možností mm, bydlení, jiných práv a tak dále. Požádali jsme o 30 tisíc míst, máme 15 tisíc slíbených, 10 z Německa a my žádáme o další a další čísla, protože prostě vidíme, že to bude růst do budoucna důležité, aby hranice zůstaly otevřené. My prostě nemůžeme požadovat do Turecka a Jordánska, aby měli otevřené hranice pro um, Syrii a naopak je uzavřeli, pokud by došlo k opačnému mm, mm, přesunu a tak dále. Je zásadní, aby tyto hranice zůstaly otevřené. Ovšem další věc je, pokud Syřan se dostane do Evropy, a pokud prostě to musí absolvovat na lodi, která se potopí ve středomoří, tak to je obrovský problém. Je to otázka vízové politiky, sjednocování rodin a tak dále. To jsou opatření, která bychom mohli přijmout pro usnadnění poskytnutí pomoci potřebným. Jak je oddělit od nelegálních migrantů? Ano, máme zde směrnice, která umožňuje mm, jasná pravidla, pokud jde o uprchlíky ze Syrie, ovšem pokud přichází tyto rodiny, tak prostě je veliký předpoklad toho, že pravděpodobně je to opravdu rodina, která potřebuje pomoc a nejenom proto, že se snaží přestěhovat, dostat do jiné země, protože chce mít lepší pracovní místa a tak dále. Čili to si myslím, že by mělo být jasné a měli bychom se na to dívat s pohledem u, v případě těchto rodin ale samozřejmě, že každá země má právo prostě poskytnout pomoc těm, kteří, pro, který se rozhodne ji poskytnout a neposkytnout pomoc těm, kteří si to nezaslouží, pokud jde o Bulharsko. Mezinárodní solidarita, jistě. Vím, že jsou zde finanční prostředky UNHCR je půjční operační přímo v Bulharsku, fungujeme tam pod takovým způsobem, jakým vlastně v Evropské unii nefungujeme obvykle. Ovšem tam je ta potřeba. Já jsem měla, měl možnost navštívit s paní komisařkou Georgievou se podívat na situaci v Bulharsku a abychom prostě měli možnost integrace těchto uprchlíků do bulharské společnosti, poskytnout pomoc pro přijímací centra a tak dále. Bulharsko nebylo připraveno pro tyto taky tento takovou dochází a je důležité se na to podívat jako na evropský problém a ne pouze problém Bulharska, protože prostě tito lidé přichází z Turecka nebo ze Středomoří a prostě se budou dostávat především do zemí této oblasti a dvě země, které mají nejvyšší počet uprchlíků ze Syrie, tak to bylo Německo a Švédsko, jak jsme se to zmínili. A já bych velice rád vyjádřil obrovský obdiv těmto zemím. Úplně na závěr. Paní Anna Gomeš se zmínila, ptala se na politické řešení. Humanitární řešení neexistuje. Ano, to je jasné. Ovšem, já si myslím, že ani militární, vojenské řešení nemůže být. Ovšem, nevím, jak ti, kteří bojují a ti, kteří podporují tyto bojovníky, tyto zúčastněné strany, já nevím, zda si již uvědomili, že vojenské řešení neexistuje. A právě hlavní myšlenkou Ženevské konference 2 je, aby si všichni sedli za jeden stůl. Ovšem nevím, prostě Ženeva tato konference by měla nastat v okamžiku, kdy si všichni uvědomí, že válkou to nemůžeme vyřešit. Mělo by zde být politické řešení v okamžiku, kdy si všichni uvědomí, že vojenským způsobem toho nedosáhneme. Toto by mělo přijít co nejdříve, protože situace je nebezpečná nejenom pro tento region, ale opravdu je to hrozba globálnímu míru a bezpečnosti. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní paní Etaren Kuzén, tři minuty. Děkuji. Vysoký komisař vám tady eh, nastínil eh, otázku, jak, eh, jak se zaměřujeme na jednotlivé uprchlíky, pokud jde o distribuci potravin, ale my tady máme samozřejmě kritéria, jako je velikost domácnosti, zda hlavou domácnosti je žena, nebo zda je domácnost zejména chudá, s osobami s postižením a tak dále. Uvnitř Sýrie je tedy 9,5 eh, milionů lidí, kteří potřebují pomoc a my se zaměřujeme na eh, na 6,5 milionů a jde zejména o ty vnitřně vysídlené lidi, kteří byli vysídleni třeba sedmkrát, na ty se také zaměřujeme nejvíce a jde zejména o domácnosti, které jsou vedené ženami. Je to velice, je to velice těžké, definujeme spíše kvalitativně než kvantitativně, na koho se zaměříme a máme také mechanismy, podle kterých se mohou lidé odvolat, pokud mají pocit, že jim byla neprávem upřena e, pomoc a my spíše potom jejich odvolání vyhovíme Pokud jde o to, e, jaká ponaučení jsme získali, která by prospěla politickému řešení, tak myslím si, že na to už celkem hezky odpověděli moji kolegové. Já bych jenom dodala, že my jsme zjistili, že velice důležité je, e, aby se zasazovali o řešení e, i jiní než my, především především vy, protože jak říkala komisařka Georgieva, tak když, se, když to byl problém s chemickými zbraněmi, tak celý svět se o tento problém zajímal, celý svět žádal politické řešení problému chemických zbraní a to řešení přišlo. A když říkám svět, eh, tak tím nemyslím jenom ty z vás, kteří tady sedíte. Ano, samozřejmě i vy se toho musíte účastnit, ale nejde jen o Evropskou komisi, ale o celou globální komunitu, protože máme tu země, jako je je Saudská Arábie, Irán, Katar, které mají velice silný vliv na e, politické řešení situace. Stejně velký vliv jako západní země. Takže je důležité, aby celosvětová komunita se vyslovila pro e, politické řešení, pro to, aby už nedocházelo k navyšování počtu obětí, které potřebují humanitární pomoc. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A Nyní dostává slovo pan Jordan Ryan. Já bych se zastavil u některých těch pozitivních věcí, které se v této strašlivé tragédii dějí. E, agentury OSN pracují v terénu, e, myslím si, že hrdinsky, ale nejspíše e, mnohem jednotněji než kdy v historii předtím. Jak rozvojové agentury, tak humanitární agentury zápolí s, tou, s tím nedostatkem a snaží se zacelit mezeru. Máme tu příklad Světového potravinového programu eh, VFP, který spolupracuje s UNDP. VFP má eh, potraviny a UNDP eh, zřizuje kuchyně a školí lidi v používání těchto kuchyní. UNHCR má skvělou schopnost mobilizovat místní týmy a u NDP do toho potom přijde s tím, že navrací lidi k pracím, eh, aby abychom spěli k nějakému řešení situace tak, že ta pozitivní zpráva je, že lidé jsou odolní. Lidé se chtějí navrátit ke svým starým životům. Eh, chtějí, aby eh, jejich děti, i ty, které byly zcela zničeny, psychicky, aby měli lepší život. A myslím si, že to politické řešení se objeví, jakmile lidé řeknou už dost, už tohle nechceme. Takže my opravdu eh, musíme eh, vyslat k lidem signál, což je úkol tohoto parlamentu. Musíme šířit to poselství eh, prostřednictvím médií. Ta médi, potřebujeme oslovit média, abychom byli slyšet po celém světě a je důležité, aby všichni lídři na světě šířili také ve svých zemích toto poselství, abychom tu měli neúnavné globální hnutí eh, na, pro řešení této výjimečné situaci v syrském regionu, kde ta krize musí skončit, protože se týká eh, velikého množství lidí a eh, má potenciál stát se nejen katastrofou regionální, ale i globální navzdory tomu pozitivu, že lidé se snaží, eh, jak to jen jde, je zapotřebí ještě hodně společně pracovat, abychom se postarali o to, že životy syrských obyvatel se mohou změnit. Eh, já moc krát děkuji za příležitost tady promluvit a opravdu si vážíme eh, úsilí Evropského parlamentu v tom, jak se snaží využívat peníze daňových poplatníků na pomoc, která má nějaký smysl. Dnes byla, da, byl dán největší příspěvek v historii třem agenturám OSN, které okamžitě začnou distribuovat potraviny eh, dětem a pomáhat uprchlíkům. A myslím si, že to je eh, symbolické pro to, co, čeho je Evropa schopná na globální úrovni my jsme toho svědky na celém světě a chtěl bych vám eh, také říci, eh, zejména komisařce eh, Georgievě, že vy ve své funkci jste jaksi Eh, zastánkyní humanitárních akcí, ale zároveň měníte způsob spolupráce s rozvojovými aktivitami, protože ty teď pracují společně jako jeden celek. A my doufáme, že také ve spolupráci s OSN a Světovou bankou eh, najdeme nějaký způsob, eh, jak změnit situaci pro rok 2014 a na další roky. Takže přeji všem veselé Vánoce a šťastný nový rok. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Pierre Vimont. Máte slovo a očekávám od něho vysvětlení toho, jak Evropská unie eh, hodlá ukončit tento konflikt a zajistit eh, politické řešení. To já se snažím vždy, paní předsedkyně. Každý den. A to již od konference Ženeva 1 jsme vždy podporovali Spojené národy a tedy pana Banky Moona, na začátku ještě pana Kofi Anana. A naším společným byl, cílem bylo pokročit vpřed a myslím si, že zde v poslední, před v posledních chvílích toto bylo ještě zdůrazněno. V roce 2011 jsme byli poněkud osamoceni a vždy jsme poukazovali na to, že proveditelné a možné je skutečně pouze řešení politické. Eh, podařilo se nám navázat mnoho kontaktů a tyto kontakty jsme si přirozeně také dokázali udržet. Realita přímo na místě myslím, je čím dál tím zřetelnější. Nyní k tomu, co řekla paní de Kaiser. Myslím si, že ty různé postoje či přístupy je možné chápat. Ta otázka, či respektive ten cíl, aby syrský prezident odstoupil a tak dále. Otázka, jak zde vytvořit nějaký rozumný přechod, přechodné období, jak mít eh, opatření, která posílí důvěru, možná již nyní. A jak pomocí konference v Ženevě pokročit dál. Je to tady celá řada témat, která se vyžadují o různé procesy. Toto je třeba nějakým způsobem propojit, svázat. Pan Kutereš se právem podotkl, že pomalu, i když to trvalo dlouhou dobu, se dospívá k závěru, že skutečně vojenské řešení možné není, že v potaz přichází pouze řešení politické. A před tímto eh, světové společenství uzrvělo oči dlouhou dobu. Situace v Sýrii nás zaměstnává všechny. Ale nyní skutečně pozorujeme rychlou změnu postojů. Máme různé kontakty s režimem, s islamistickými uskupeními, tedy situace se vyvíjí relativně rychle a na konferenci Ženeva 2 je třeba, abychom začali tam, či s tím, že budeme schopni poznat a akceptovat eh, skutečnost, která panuje přímo na místě. Potom budeme vyžadovat od všech stran skutečně vážnou vůli, vážné zaujetí dosáhnout míru, protože ehm, mír toho můžeme dosáhnout pouze v případě, že všichni mezinárodní partnere, toto, partneři toto budou mít jakožto cíl. Děkuji panu Mimontovi a nyní bych ráda poděkovala všem řečníkům. Velice vám děkuji za to, že jste dnes přišli mezi nás a děkuji vám, že jste nám ukázali dimenzi této krize a vysvětlili svou práci. Bylo to velice obohacující a myslím si, že nám to jasně ukázalo, jak komplikovaná situace v Syrii je. 6 milionů lidí závisí na humanitární pomoci. Jinými slovy, závisí také na příspěvku Evropské unie. Děkuji vám všem. A ještě jednou na závěr bych dala slovo panu Braverovi, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem účastníkům, bylo to velice zajímavé, poskytli jste nám velice zajímavé informace. Děkuji mnohokrát za to, že jste se účastnili naší dnešní konference. Děkujeme.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

Dámy a pánové, eh, já eh, můžu klidně eh, odejít, pokud nemáte zájem o další bod pořadu jednání, což je Demokratická republika Kongo. No interview. No, no, no, no, no. Can you do that outside, please?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 nous arrivons au point 18. Dostáváme se k bodu 18 pořadu jednání výboru pro rozvoj, což je podpora EU vládním strukturám Konžské demokratické republiky. Máme zde výměnu názorů o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora číslo 9 2013 v rámci otázky k ústnímu zodpovězení se závěrečným usnesením. Máme na toto téma 45 minut, prosím, dodržujte čas. Budeme tedy pokračovat v našem dialogu s účetním dvorem o zvláštní zprávě ze září a odpovídajícím způsobem potom vypracujeme naši otázku k ústnímu zodpovězení se závěrečným usnesením. Já tady vítám člena Evropského účetního dvora, který je autorem um, zvláštní zprávy o demokratické republice Kongo. Milé kolegyně a milí kolegové, víte, že účetní dvůr nesepsal právě pozitivní zprávu o státní zprávě této republiky, která je tak bohatá na nerostné suroviny, ale celkově tak chudá. Připomeňte, jak vypadá bezpečnostní otázka eh, v zemi, zejména na východě, kde v oběhu provinciích eh, řádná armáda vítězí nad rebeli M23, ale i nadále tam panují velké nejistoty, takže priorita nyní spočítá v tvorbě míru a neutralizaci odzbrojených, ozbrojených skupin, které příliš dlouho eh, operovaly na východě země. Je tady snaha eh, kontrolovat státní moc na veškerých úrovních, tedy jak na úrovni ústrání, regionální a tak dále. Máme zde zvláště vyslance, delegaci v Potřebujeme, aby vznikl mír a tím se také zlepšila ekonomická situace v této zemi. Máme zde jistou prakticky historickou dynamiku. Z tohoto pohledu bychom se měli poučit z dosávatních mezer v naší politice pomoci. Chceme Konskou demokratickou republiku podpořit tak, aby dosáhla trvalý a udržitelný růst. A proto jsme velice zvědavi na to, co nám řeknete k zvláštní zprávě, kterou jste eh, sestavil. Máte ní slovo, pane Vesperku, prosím. Vážení pán, dámy a pánové, je mi potěšením vám představit tuto zvláštní zprávu eh, ohledně eh, auditu eh, evropské pomoci v Demokratické republice Kongo. Tato studie je případovou studií takže proč jsme tedy prováděli audit ohledně státní zranitelnosti? Eh, dobrá státní zpráva je základní eh, evropskou hodnotou a úhelným kamenem stability a týká se veškeré evropské spolupráce se zeměmi třetího světa. Nicméně je pravdou, že asi 1,5 miliardy lidí stále žije v oblastech postižených konflikty v zranitelných státech. Navzdory značným investicím a závazkům k efektivní pomoci, tak výsledky eh, jsou velmi skromné. Země eh, jsou i nadále velice daleko k tomu, aby splnili rozvojové cíle tisíciletí. Závěrem je, že e, současný způsob práce v zranitelných zemích je potřeba zásadně změnit. E, audit hodnotil, zda e, evropská podpora státní zprávy v Demokratické republice Kongo je relevantní k jejím potřebám a jestli vede ke kýženým výsledkům. Provedli jsme audit 16 klíčových evropských projektů, včetně podpory e, procesu e, voleb, e, reformy PFM a to v období 2003 až 2011. Celková hodnota těchto projektů byla 400 milionů euro. Je důležité zdůraznit, že jsme eh, auditovali vyvážený eh, mix eh, nedávnějších a dávnějších evropských projektů, abychom měli přehled o delším časovém období. Demokratická republika Kongo byla zvolena za téma této studie, protože je obecně uznáváno, že jde o jeden z nejnestabilnějších států na světě a také proto, že Evropská unie je jedním z jejich hlavních rozvojových partnerů partnerů eh, a dostává pomoc asi 1,9 eh, miliard euro v období 2003 až 2011. Zjistili jsme, že eh, komise a Evropská služba pro vnější činnost má sice všeobecnou kooperační strategii v oblasti politické, sociální i ekonomické, tak se vyskytly velice závažné nedostatky na úrovni jednotlivých programů. Méně než polovina programů e, vedla k očekávaným výsledkům nebo k ním pravděpodobně povede. Ten pokrok e, v auditovaném období byl pomalý, e, nevyrovnaný a celkově omezený. Udržitelnost je tady zcela nerealistickou vyhlídkou ve většině případů. Sice ta nestabilita země vysvětluje některé nedostatky, nicméně audit našel oblasti, eh, kde, eh, měl, kde se negativně promítlo špatné nastavení projektu nebo špatné vytečení cílu a nesprávné eh, řízení rizik vzhledem k kontextu implementace. Komise a ESVČ také nedostatečně využívala podmínky k podporování národních závazků ještě před spuštěním programu anebo v jeho klíčových stádiích. My doporučujeme, aby v souladu s agendou efektivní pomoci pro země třetího světa Eh, komise zvážila tato opatření, abychom maximalizovali eh, využití evropských peněz. Za prvé, komise AESVČ by měla zrevidovat kooperační strategii, eh, pokud jde o geografickou distribuci pomoci a měla by zvážit vyšší důraz na zlepšování odpovědnosti vlády Demokratické republiky Kongo. Za druhé, Komise by měla e, vyostřit hodnocení rizika a e, stanovovat si realističtější cíle vzhledem k současným kapacitám a těžkému kontextu implementace, což jsou slabiny domácí administrativy, korupce, nedostatek expertů a smluvních partnerů a špatné možnosti monitoringu. V tomto křehkém kontextu musí komise usilovat o lepší rovnováhu jednotlivých cílů a o jejich vyšší realističnost. Za třetí, Musí tu existovat nějaké domácí závazky k výsledkům. Evropská unie je jedním z hlavních partnerů Demokratické republiky Kongo. V tomto partnerství musí být peníze dostatečně navázány na dohodu a závazky příslušné země a také rizika. A mělo by se hodnotit dodržování eh, kritérií. Pokud někde existuje e, nějaká nesrovnalost, tak Evropská unie musí reagovat včasně, rychle a e, přiměřeně. A konečně e, musí se zlepšit způsob, jakým Evropská unie vede dialog. Ten dialog musí být založen na požadavcích, ale zároveň na porozumění a musí být veden správnými kanály. Jestliže bude veden pomocí těchto principů, tak bude mít vyšší šanci na efektivnost a snadněji povede k dohodě ohledně podmínek, na které jsou navázány ty programy a cíle. To je zásadní, pokud chceme naplnit cíle, které evropská pomoc má. Když Evropa dává podporu, tak by měla existovat určitá forma návratu. Na závěr. Tato zpráva přichází opravdu velice vhodném okamžiku. Komise a zároveň se leče se snaží finalizovat rámec pro Konskou republiku pokrytí našich fondů pro období 2014 až 2020. To znamená, že tato doporučení přichází opravdu včas snažíme se zlepšit řízení těchto našich evropských programů, pokud je o tento další finanční rámec, který nás čeká. Děkujeme, pane Besperku. A nyní bychom měli dát slovo panu Stásovi, který je zpravodajem u této zvláštní zprávy. Paní z Argentíny, byla byste schopná tady zastoupit našeho kolegu Barta? Ne, ne, nebyla. Tak jestli dovolíte, já bych položil jednu otázku s vaším dovolením. Jak jste byli spokojeni po zveřejnění vaší zprávy s tím, co, se, co jsme se dočetli v novinách? Protože tisk, tisková zpráva, k této zprávě byla tak tvrdá, že ty informace, které se objevily v tisku poté, hovořily o té 1,9 miliardě eur, která zde byla promarněna v tropických pralesích této Konžské republiky. A podle toho, co jste zaznělo z vaší strany, je to spíše takové vyrovnanější a v podstatě si myslím, že je na čase, abychom správným způsobem zlepšili eh, řízení těchto fondů a odpovědnost, pokud o využívání těchto fondů nejenom v Konské demokratické republice, ale i v jiných rozvojových zemích. To si myslím, že opravdu vyžaduje a zaslouží si diskuzi, do které bychom se chtěli zapojit. A nyní teda ta otázka ještě jednou, co si myslíte o těch informacích v tisku. Vy se teda ptáte, eh, pane předsedo, abych teda udělal jakýsi audit nezávislého tisku, ovšem to skutečně nespadá do úkolu našeho účetního odbora. Ne, ne, ne. Já mohu říct si pouze to, že tisky a tisk občas prostě mají určité tendence zabývat se tím, co je nejzajímavější a to, co mm, bude mít za následek nejzajímavější titulky. Já prostě jsem tam neviděl nic, co bylo zahrnuto v mé zprávě v těch titulcích na závěr, ale ještě jedno, já prostě se nemohu provádět audit, audit médií. Předseda? Myslíte si ale, že ta tisková zpráva, ten tón, formulace této zprávy, myslíte si, že to dostatečným způsobem pokrylo správně obsah vaší zprávy? Ano. No já teda ne. No tak v tom se teda neschodneme. Já jsem bývalý novinář, politik ještě několik měsíců a mohu vám říct, že já osobně si samozřejmě vážím svobody tisku, ale zároveň i přesnosti tiskových zpráv. A nyní bych poprosila SVČ. Pan Douglas Kolpence má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Moje poznámky. Samozřejmě ještě doplní kolega z komise, pan Hamamat. Ovšem, jestli dovolíte pouze několik poznámek za naší službu. My samozřejmě rovněž eh, jsme se dočetli z novin určité informace, máme na to určitý pohled, ovšem my se musíme zaměřit na naší roli v tomto programovacím období, které nás čeká do budoucna, podívat se na několik základních bodů této zprávy. Nejprve je to řízení rizik, samozřejmě. Minulý týden jsme byli v Kinshase v rámci společné programovací mise s komisí. Zabývali jsme se um, tím jedenáctým programem který poskytujeme, který připravujeme pro Konskou demokratickou republiku, analyzujeme politická rizika této země, charakterizujeme ten křehký kontext na místě, operační rizika, různá dodatková rizika a tak dále. Co je ovšem důležité, a to bylo pokryto v různých zprávách, které se zabývají tímto křeským kontextem, že je tu vždycky určité reziduální riziko, na které musíme být připraveni, musíme ho řídit. A další věci, v rámci tohoto 11. programového období chceme pokračovat v tomto financování. Chceme, aby to bylo kontinuální programování, dále je to rozdělení eh, úkolů mezi jednotlivými donory, dále jsou to závazky ze strany národní vlády a tak dále, to znamená i regionální odpovědnost za to všechny záležitosti, které se týkají efektivního politického dialogu. Pan Vesberg to velice správně zdůraznil samozřejmě správný design těchto programů, projektů, realistický design, ale zároveň programy a projekty, které by obsahovaly ambiciozní cíl. Politický kontext. Zasněla se otázka ohledně geografické distribuce finančních prostředků. My musíme zajistit to, že dochází k férovému rozdělení těchto zdrojů v oblasti zdravotnictví, vzdělávání. My samozřejmě diskutujeme s ostatními partnery v Kinshase, co budou jejich oblasti, naše oblasti působnosti a tak dále. Je to obrovská země, nesmíme na to zapomínat. Zároveň je to politický kontext. Dokončení jednání z kampaly, o kterých jste se zmínili, to všechno otvírá novou etapu možnosti nejenom ve východní části DRC republiky, ale zároveň mm, je to naše odpovědnost hrát efektivní roli. tomto ohledu. Ještě dva body, jestli dovolíte. V rámci poslední mise jsme se snažili zajistit konkrétní závazky vlády ve všech fakt- sektorech, kde budeme aktivní. Hovořili jsme s ministry, s vysokými úředníky. Toto by mělo být východisko efektivního zásahu, efektivních kroků v této zemi z naší strany. Druhá věc. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že intervence v těchto fokálních sektorech by měly být doplněny vhodnými opatřeními v oblasti um, řízení financí veřejného sektoru, tak abychom maximalizovali dopad, pozitivní dopad těchto e, kroků intervencí. A dále je to kondicionalita. O tom jsme se zde rovněž zmínili. My bychom chtěli zdůraznit to, že fungujeme v rámci dohody z Kotonu. To znamená přístup založen na politickém dialogu a partnerství. A my samozřejmě bychom chtěli založit naše vztahy s Konskou demokratickou republikou na mezinárodních principech, založených na novém dílu, na novém údělu, na vzájemné odpovědnosti a my budeme tímto způsobem postupovat ale zároveň samozřejmě nesmíme zapomínat na celkový politický kontext těchto zemí. Ano. Tato zpráva hovoří rovněž asi o tisícovce policejních představitelů, kteří by zde měli být vyškoleni a najednou nám zmizeli, snad eh, ne někde v džungli, ale co se stalo teda? Má Evropská unie odpověď na mm, tuto otázku Evropského účetního dvora. My jsme opravdu zmatení. Já nechci, pane předsedo, nějak se vzdávat odpovědnosti. Je to i otázka spojená s implementací tohoto programu. Dobře, to je již přemu takový můstek té další k dalšímu bodu na našem programu, říká pan předseda. My jsme se snažili podpořit re, policejní reformu, prosím se SDP, misi um, Europolu, nás a tak dále. Následné kroky této mise, to je jedna z hlavních výzev, které čelíme v následujícím programovacím období, se budeme snažit zabývat reformou bezpečnostního sektoru, měla by to vést místní vláda, ne nějaký externí, externí, externí subjekty a měli bychom to založit na udržitelnosti tohoto procesu, to znamená zajištění toho, že vyškolení policejních důstojníků proběhne opravdu efektivním způsobem, víme, kde jsou rozmístěni, ve které části země, víme, co dělají, za co jsou odpovědní, víme, k jakým účelům jsme je vyškolili a tak dále. Není možné zde v policejních složkách um, zavést nějaké řízení lidských strojů a efektivní politiky, efektivní systém rozpočtování um, platů a tak dále. To všechno nemůžeme udělat. Zároveň mm, současně přes noc je zde mnoho výzev, kterým čelíme a kterým musíme věnovat naši um, pozornost. A tím se dostáváme, říká pan předseda k Pierovi Alomovi, který zastupuje Evropskou komisi. Prosím, dávám vám slovo. Voilà. Merci. Ano, Pierre Mien, to je moje jméno, jsem ředitelem DEVKA pro východní a střední Afriku, západní a střední Afriku. Dovolte, abych využil eh, této příležitosti. My jsme odpovědní za výkon, za mm, implementaci těchto projektů, jak se o tom zmínil můj kolega. Je to opravdu obrovská výzva pro nás, pro všechny tak aby opravdu došlo k těmto reformám, abychom vytvářeli tato nová místa a tak dále v administrativě. K čemu došlo? Ano, vlastně taková speciální policejní jednotka byla vyškolena pro volební období a jakmile se dokončí toto školení, tak tato jednotka, speciální policejní jednotka, eh, bude aktivní. Samozřejmě, že tito policejní zástupci jsou aktivní v jiných jednotkách rovněž, eh, když se na to podíváme pouze s ohledem na to školení nebo vyškolení, to prostě o to nepřijdeme. Ovšem pouze tito lidé nebudou poté v té stejné jednotce Eh, aktivní, která byla vytvořena pro účely voleb, čili skutečně nechci ří, nech, vás si ujistit o tom, že nám tito lidé nezmysleli. My pokračujeme ve spolupráci s policejními složkami, především pokud jde o zaregistrování těchto policejních představitelů, tak aby došlo k profesionalizaci této části slože, abychom věděli přesně, kdo je mm, policejním úředníkem, kdo má pobírat platem tohle, a tak dále. Pokud dovolíte několik informací ke zprávě účetního dvora. Pan komisař Výbalks je vysoká představitelka paní Eštonová již to řekli jasně, že berou doporučení účetního dvora velice vážně a kdykoliv to může zlepšit výkonnost v rámci politiky, rozvojové politiky. My samozřejmě jsme nesmírně mm, připraveni a ochotní to, toho využít. Jestli dovolíte několik eh, poznámek k tomu, co bylo předloženo. Slyšel jsem, že tato Konská demokratická republika je takovým eh, takovou eh, příkladovou studií, pokud jde o tyto křehké, nestabilní země, jakýsi test, eh, ze kterého bychom mohli vyvodit určité výsledky, určitá ponaučení pro všechny křehké nestabilní země. V tomto regionu, ve kterém já, za který já jsem odpovědný, je mnoho takových zemí a je extrémně obtížné generalizovat. Extrémně obtížné generalizovat, pokud jde o křehkost, nestabilitu těchto zemí, je zde několik principů, mm, takzvané Busan principy v rámci toho nového dílu, které jsme definovali. Všem nemůžeme transponovat eh, mechanicky výsledky rozhodnutí, které ke kterým dospějeme v Kounské republice, na centrální, na Středoafrickou republiku nebo Mali a podobně. Prostě ne, Samozřejmě nebudu hovořit o všech těchto zemích, je zde mnoho nes, ne, nesmírně křehkých, ohrožených zemí. Musíme teda být opatrní, protože na základě takových testů, vzorků, mm, Prostě některé projekty byly mm, pouze nyní zahájeny, zahájili jsme akci v různých projektech, o kterých jsme hovořili. Musíme prostě by, nesmíme úplně generalizovat eh, a nesmíme si myslet, že by to mohlo být uplatněno po, ty výsledky potom na všechny tyto křeky země. Pokud jde o tuto zprávu účetního dvora, ano, je zde mnoho, je zde mnoho ambicí v tomto programu a nedostatek realizace, to znamená taková trošku nerovnováha v této oblasti. Hovoříme zde o vládní struktuře, o zprávě a řízení. Účetní dvůr se na to zaměřil, to znamená justice, volební proces, volby, to, co děláme v rámci těchto projektů, je snažit se, jak se podívat na naše hodnoty Evropské unie. Na to, jak to s nimi vypadá. No prostě nějak jsme je neadaptovali zatím na tyto země. Je jasné, že například u voleb, jakmile připravíme nějaký projekt, můžeme si myslet, že ty volby, které poté na základě tohoto projektu mm, budou pokračovat, že budou, řekněme, stoprocentně svobodné a férové, ne, nebo na 25% svobodné. My prostě chceme, aby to byly svobodné a řádné volby. To je náš zájem. Čili ano, jsou zde možná nadměrně ambiciozní cíle, ano, je to pravda, ovšem je <laughs> obtížné postupovat nějak jinak. Další věc. Distribuce geografická. Můj, můj kolega z diplomatické služby na to již velice dobře reagoval. My se snažíme pokrýt toto teritorium maximálně, ovšem je jasné, že Evropská unie sama prostě toho nemůže nikdy dosáhnout a zároveň není možné nějakým úplně stoprocentním způsobem přerozdělit tuto asistenci, tuto pomoc, pokud chceme přistupovat diferencovaným způsobem. To znamená, že je to otázka účinnosti, koordinace s jinými partnerskými státy. Konské demokratické republiky, podělit se o tyto úkoly, o tuto zátěž z geografického hlediska. To je otázka dohody s vládou v různé konkrétní oblasti, kde můžeme být účinní, efektivní a tak dále. A v rámci jedenáctého programu, ano jistě, nám se, to bych chtěl zúraznit, bude určitě zaměření na východní teritorium Konga, to myslím, že jsme se na tom všichni eh, dohodli. Mary Robinson konkrétně na tom pracuje za OSN a my prostě se snažíme ze všech těch kvalitních důvodů, které, jsme, které zde zazněly, podporovat tento proces. Zpráva účetního dvora hovoří o tom, že tam nejsou dostatečné finanční prostředky, ownership na straně převzetí těch odpovědností na straně konské vlády, mý kolegové, kteří přijeli z Kinshasy a kteří jsou zde přítomní hovoří, to je vlastně ten první problém, který zde máme poté, jak se o tom zmínil pan kolega. Navštívili jsme různá ministerstva. Ano, nedostatek určitého převzetí odpovědnosti za tuto stranu, nedostatek protistrany, se kterou bychom mohli jednat na straně místní vlády a to je obrovská výzva protože to jsou naše cíle, to jsou naše cíle v rozvojové pomoci, tak aby došlo k vytvoření tohoto převzetí odpovědnosti na bod, který je možná jeden z nejdůležitějších a tím bych ukončil můj, moje vystoupení. Metodologie, využití určité kondicionality, dokonce i určité preventivní podmínky po využívání pomoci. To je nesmírně důležité, to je způsob, jakým přistupujeme k rozvojové pomoci. Jak se o tom zmínil kolega z diplomatické služby, jde o implementace určité dohody vlády eh, na základě dialogu o společných eh, cílech a ne unilaterálně jim něco vnucovat, nějaká data, nějaké předběžné podmínky. Pokud jde o implementační plán a podmínky my prostě v rámci partnerství s Kotonu jsme to zrealizovali prostě nemůžeme mít nějaký mechanismus eh, v každém projektu, který by neustále znamenal pozastavení projektu a opětovné nastartování a tak dále, že by to nějakým mechanickým nebo byrokratickým způsobem ukončilo aktivity. Proto je prostě řekněme, jedna podmínka nebyla splněna, jiná podmínka nebyla splněna. To je takový trend v současné době. Něk- několik členských států by chtělo, hm, podporuje tento typ, typ kondicionality, tohoto přístupu. Rád bych vám řekl, že naše zkušenosti v některých projektech v tomto ohledu jsou katastrofální. Je potřebná mi ty podmínky. Samozřejmě potřebujeme kondicionalitu. Ovšem, politického charakteru a aby potom to hodnocení ze strany, například v tomto případě Konské demokratické republiky, měl politický charakter. Řekněme, že podporujeme volební proces. Reálný příklad. <clears throat> Místní vláda v podstatě uprostřed voleb začne dělat mm, reformu ústavy a tak dále. To není dobré. Co uděláme? Přerušíme tento volební proces a mm, budeme konfrontováni s riskem toho, že prostě neproběhnou tyto volby a tak dále. To je samozřejmě ehm, záležitost, která je klíčová pro nás, pro všechny takové dilema, pro všechny naše instituce. To byl pouze takový příklad, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda. Já musím říct, že e, je škoda, že na diskuzi o tomto tématu máme tak málo času, protože na jedné straně účetní dvůr vydal velice důkladnou a silnou zprávu ale na druhé straně vy máte také pravdu, když jste říkal, že kondicionalita v tom nejužším, nejpřísnějším slova smyslu eh, vede k eh, zničení rozvojových vztahů eh, s dotyčnou zemí, pokud vás mohu tak, takto volně parafrazovat. A já s tím souhlasím, ale přesto daňoví poplatníci se více a více kloní k tomu, že chtějí za své peníze vidět nějakou hodnotu. A parlament žádal účetní dvůr, aby zkoumal nejen finanční aspekty vynakládání e, peněz, ale také, e, aby zkoumal výsledky e, našich politik v Evropské unii i mimo ní. Takže podle vás je zpráva účetního dvora politická v tom smyslu, že volá po přísnější kondicionalitě, než eh, vy považujete za vhodné z hlediska rozvojových vztahů mezi EU eh, e a dalšími zeměmi. Ano, toto je opravdu těžká debata, protože ono to zní, jako bychom byli proti, ale my samozřejmě nejsme proti. My jsme pouze proti mechanickému přístupu k definování výsledků. Za prvé, to by nemělo být jednostrané. Mělo by to být vzájemně odsouhlasené a e, stvrzené nějakou smlouvou tak zní mezinárodní e, konsenzus, pokud jde o zranitelné státy, to nám říká ten New Deal. A e, to je samozřejmě e, jasné, protože vláda musí mít ty cíle za svoje a my potom je voláme k odpovědnosti. Ale ne v rámci nějakého mechanického právně závazného dokumentu, ale v rámci politického hodnocení dopadu eh, jakýchsi v uvozovkách sankcí nebo pozastavení pomoci, přesměrování pomoci a tak podobně. My musíme nahlížet na situaci politicky, abychom mohli posoudit eh, situaci a případné vedlejší škody nějaké naší změny přístupu. Asi eh, účetní dvůr není zvyklý eh, pracovat v takto nejasně nastavených politických mantinelech. Je to tak, pane Vesbergu, máte nyní slovo. Já naprosto souhlasím s tím, že je škoda, že na to nemáme více času, protože eh, to je minimálně tento týden nejdůležitější debata, kterou vedeme. Já si myslím, že kondicionalita stojí za další debatu. Zdá se, že se souhlasíme, souhlasíme s kolegou z komise v tom, že kondicionalita je důležitá. Já nevím, jaký je přesně rozdíl mezi politickou kondicionalitou a kondicionalitou orientovanou na projekty, do toho nechci podrobněji zabíhat, ale eh, chtěl bych poukázat na to, že komise sama eh, pozdržela poslední platby v tom projektu, který se týkal voleb. A i to eh, je určitá kondicionalita. A jestli je politická nebo projektová, to si nejsem úplně jistý. Kdybychom měli čas, tak bych opravdu rád zorganizoval schůzi mezi vámi, pane Vesbergu, ale také panem Pinkstremem, který dělal zprávu pro e, Egypt a, a zpravodajem zprávy pro Palestinu. To jste také vy, výborně, to se hodí. A také samozřejmě se zástupcem komise, aby vy vyřešili ta obecnější dilemata, která se pojí s touto spoluprácí, což by vám pomohlo e, při provádění dalších výkonností vlastních auditů. Protože eh, tady vstupují do hry celé eh, série politických otázek. Takže bylo by velice zajímavé podrobněji problat probrat tuto problematiku mnohem důkladněji, než jsme schopni dnes. Ale eh, můžete, můžu vás ujistit, že náš výbor bude vaši práci sledovat velice bedlivě. A teď dám slovo Evě Žolí. Děkuji. nous avons une Takže, milí kolegové, nyní ten přechod mezi auditem účetního odbora, pokud jde o pomoc Kongu a nyní tím se dostáváme rovnou k bodu 19 na našem dnešním programu a to je a spolupráce EU ve zranitelných státech, vízi a příležitosti. Já zde mezi námi vítám s velikým potěšením v našem výboru dva autory této studie, která se zabývá výzvami a příležitostmi rozvojové pomoci zranitelným, nestabilním státům. Je to paní Mikaela Gavas a pan Edward Hatter z institutu ODI, Overseas Development Institute z Londýna. Vážená paní, vážený pane, dává vám slovo, abyste nám představili hlavní body vaší studie a poté mohou vystoupit naši kolegové z našeho výboru, mohou se, poté samozřejmě budeme očekávat z vaší strany Eh, nějaké odpovědi, reakce a poprosím, abyste nyní přednesli vaše studii. Můžete si vybrat, v jakém pořadí vystoupíte. Dobrý, dobré odpoledne, já jsem Edward Hedge a zastupuji ODI institut. Já, jestli dovolíte, přednesu eh, polovinu této prezentace moje kolegyně Michala Gavás, tu druhou polovinu. Tato zpráva, kterou vytvořila komise, se dívá právě na problematiku rozvojové pomoci ve zranitelných státech, na výzvy, příležitosti, které jsou s tím spojeny asi někde v dubnu 2013 bylo k zadání této studie, došlo k určitému vývoji, podíváme se na to, mm, k čemu došlo v tomto období, samozřejmě poté potom můžeme vést dialog. Jestli dovolíte, čtyři hlavní věci, které bych rád zdůraznil, čtyři nejdůležitější témata. Když hovoříme o, o efektivitě rozvojové pomoci ve zranitelných státech, první záležitost organizační a instituční koherence mezi jednotlivými evropskými institucemi a jakým způsobem to odpovídá účelu v těchto výzvách, kterým čelíme v těchto eh, státech, zranitelných státech a dochází se k určitému kritickému pohledu na tuto koherenci. A nás to instrumenty, modalita, modalita, které, které využijeme, využíváme v rámci implementace tohoto systému, jsou zde obrovské výzvy od humanitárního přístupu spíše k takovému rozvojovému přístupu, který reaguje na nouzové situace a zároveň se zaměřuje na dlouhodobé institucionální výzvy. Třetí obava, třetí záležitost se týká kapacit. Je zde mnoho výzev, konkrétních výzev, expertízy, požadavky v tomto kontextu. My jsme se zabývali tím, zda je zde adekvátnost dostatečných zdrojů, lokalizace v těch, v těch správných evropských institucí, které by se mohly věnovat této problematice. A dále je to hodnocení konfliktu. Tato zpráv, to je poslední záležitost. Zaměřujeme se na preventivní, anticipační charakter zapojení eh, do řešení problematiky těchto států. Samozřejmě je konzistentní v rámci toho, co přednesla G7 a New Deal. Jestli dovolíte, Nejprve takový širší kontext zranitelnosti těchto států, výzvy, které jsou trošku generické, řekněme, mezinárodní aktéři a tak dále. Moje kolegyně Mikaela se podívá především na to, jak to vypadá ze strany evropských institucí a budu velice stručný. Čili chudoba stav chudoby, ten se změnil, mění se neustále. Tato data, myslím si, že jsou nyní do, rozšířená, je to dostatečný důkaz o tom, že většina chudých lidí nyní alespoň teda 50% žije právě v těchto křekých zemích a toto číslo poroste. Čili veliká výzva v této oblasti samozřejmě ano, reagovat na tuto křehkost, nestabilitu, ale zároveň na chudobu v těchto zemích. To už prostě v podstatě jsou záležitosti, které jsou neodělitelné. Nestabilní země nestíhají dosahovat cíle milénia. Ani jedna z těchto zemí z této skupiny nedosáhla ani jednoho z těchto cílů milénia. Čili toto jsou zase velice konkrétní výzvy, kterým čelíte. To znamená ale charakteristika těchto zemí, jejich nestability, je to propojeno s um, ozbrojenými konflikty, násilím. A dopad těchto konfliktu na veřejný sektor, na instituce, to má samozřejmě obrovský dopad na tyto veřejnoprávní instituce. Když se podíváme na seznam těchto nestabilních států, toto je takový cíl, který se neustále mění, řekněme, je zde mnoho indexů, které vedou k začlenění těchto zemí na tento eh, země vidíme ten průměrný příjem, to je jeden z, z indexů, je zde obrovská směska těchto zemí, jak vidíte. My jsme hovořili o určité generické mm, charakteru, možnosti řešení v této oblasti a vidíte, že to prostě není možné, když se podíváme na seznam těchto zemí. Povaha financování, charakter financování. Někteří hráči, kteří jsou dominantní, toto jsou data ODA z roku 2010, OECD je zdrojem, vidíme spojený, Spojené státy, které skutečně s obrovským předstihem No, je to země, která poskytuje pomoc těmto křekým státům. Evropské instituce ovšem, jak vidíte, jsou rovněž důležitým hráčem hned na druhém místě. Představuje to asi 50 miliard dolarů globálně v roce 2010, asi 38 ehm, této rozvojové pomoci ODA, to je opravdu veliký, veliké číslo. Všem distribuce není dostatečná, polovina těchto peněz se dostala ehm, pouze sedmým zemím. Ehm, vidíme, že je zde mnoho těchto zemí, čili je to opravdu nevyvážené. Například je to Konská demokratická republika. Ty samozřejmě jsou závislé na této rozvojové pomoci ODA většinou se spolehají na jednoho donora, jednoho dárce. Další výzva mm, je ovšem na druhé straně spektra dochází k obrovské fragmentaci této podpory. A nyní velice stručně některé zásady, které jsme přijali jako osvědčenou praxi v tomto kontextu. Musíme vzít eh, v potaz to, že se snažíme budovat stát, státní organizace, to je naše priorita. Dále jsou to preventivní opatření spíše než reaktivní opatření uznání propojení mezi politickou bezpečností a rozvojovými cíly, tímto propojením. Toto jsou zásady, které my si myslíme, by měly být součástí veškeré pomoci, veškeré zaangažovanosti eh, v těchto státech. Eh, nediskriminace a zaměření na inkluzivní společnost, tak aby nedošlo k opětovnému zrácení, ke konfliktům a tak dále. Místní priority, místní komunity, koordinační mechanismy a kombinace rychlého přístupu, rychlé pomoci, ale zároveň určitého přetrváváním, protože prostě ne teda mm, buď sprintovat nebo dělat maraton, ale prostě dělat jaksi obě věci najednou, to znamená být rychlý, ale zároveň z dlouhodobého hlediska být efektivní, to znamená opravdu dlouhodobě poskytovat tuto naši pomoc a angažovanost. aby nedošlo k žádné exkluzi. Například jsme hovořili před, před chviličkou o tom geografickém rozdělení, když jsme hovořili o Kongské republice. Tato zpráva hovoří o tom, že Bohužel většina aktérů v této oblasti nereaguje na tyto změny. I přes um, veliké úsilí je to um, něco, co považujeme za výzvu a musíme na tom pracovat. Pokud jde o výkonnost, o mm, výsledky, ano, je zde mnoho výzev ten národní kontext, eh, to, že se nedostatečně angažuje, například jsme o tom hovořili u Konské demokratické republiky, jakým způsobem je to propojeno, řízeno, tyto naše mezinárodní, mezinárodní úsilí se specifikou konkrétního kontextu a ne nějakou generickou pomahou, jakým způsobem, mm, jak jakým způsobem řešíme eh, negativní dopady této mezinárodní pomoci v tomto často nesmírně komplikovaném prostředí. Vidíte, ne, to, seznam oprav, opravdu představuje mnoho, mnoho výzev různorodého charakteru. A nyní, jestli dovolíte, na následujícím slajdu ještě jedna věc. Stávající rámec toho nedávného vývoje, to asi znáte, mnoho z vás, New Deal u křehkých států, ta, ta skupina G7 plus 18 křehkých zemí, kterým se věnujeme Mm, vytvořili jsme to v roce 2011 na konference na vysoké úrovni v Bissau. A to znamená spíše ta otázka toho, co by mohlo fungovat, eh, co mm, by mohlo zabrat, jsou to především, teda hovoříme o těch zemích, které jsou nesmírně eh, aktivní, pokud jde o řešení této mm, problematiky. Je to unikátní charakter místního kontextu a tak dále. Musíme se dívat na absolutně a ne relativní opatření v tomto ohledu. Druhá záležitost. Místní hráči, vláda, občanská společnost, politická scéna, to jsou nejlepší hráči, mají nejlepší předpoklady, aby reagovali na tuto mm, nestabilitu, mm, aby poukazovali na to, jak by mohl být využit tento program, mezinárodní program. Další záležitost. Mezinárodní komunita spíše je lepší v té reakci než v prevenci. To znamená, mě úplně v pochopení těch eh, možných eh, potenciálních rizik, ale spíše reagovat okamžitě, když zjistíme, že došlo k nějakému problému a rychle reagovat. Nejdůležitější záležitost, pokud je o potřebu akce, tak to je hodnocení křehkosti nebo té nestability to znamená na té místní straně. Tyto země prostě nesplňují ty nejlepší standardy, pokud jde o strukturu, místní strukturu, pokud jde o řízení a tak dále. Ovšem, tito aktéři jsou nesmírně důležitý pro hodnocení. Pět zemí se zapojilo do tohoto hodnocení, které nám pomohly pochopit tento obrázek. A nyní, jestli dovolíte, bych poprosil mou, koleg- mou kolegyni, která přednese druhou část naší prezentace. Gavas, please continue. Paní Gavas, prosím, pokračujte v prezentaci vaší studie. Děkuji, paní předsedkyně. Takže eh, já teď nevím, kde mám mikrofon. Děkuji. Takže eh, já bych teď velice stručně proběhla ten historický kontext našeho politického rámce pro pomoc zranitelným státům. V roce 2001 bylo vydáno sdělení o prevenci konfliktů a program pro prevenci násilních konfliktů, která zakotvila prevenci konfliktů jako jeden z hlavních cílů vnějších činností a stalo se to také základem integrovaného přístupu, který později eh, dostal jméno Všeobecný přístup. V roce 2003 byla představena Evropská bezpečnostní strategie, tady šlo v podstatě o eh, prevenci selhání státu po 11. září. V roce 2005 eh, byl schválen Evropský konsenzus pro rozvoj, eh, který se stal základem pro eh, pomoc zranitelným státům v případě přírodních katastrof a dalších katastrof. V roce 2007 to máme závěry Rady v oblasti bezpečnosti a rozvoje ale také e, rada pověřila evropské instituce vývojem akčního plánu pro zranitelné státy a konflikty. A cílem tohoto akčního plánu bylo nastínit konkrétní opatření, na eh, zlepšení eh, reakce Evropy na křehké situace ve čtyřech oblastech. První je přístup celé Evropské unie, za druhé výstavba státu, za třetí zlepšení eh, reaktivnosti evropských institucí a za čtvrté mezinárodní strategická partnerství. My jsme ale pozorovali v podstatě jsme byli svědky zřízení ESVČ, která zpomalovala práci na eh, akčním plánu. V roce 2001 bylo vydáno sdělení Agenda for Change, které volalo po utužení vazeb mezi eh, bezpečností a eh, bojem proti chudobě a e, Evropská unie dokončovala e, akční plán, ale zase e, bránila hladkému průběhu ESVČ. Dále v roce 2012 přijala Rada závěry o společné bezpečnostní a obrané politice a zase vyzývala komisi a vysokou představitelku k tomu, aby nějakým způsobem sformulovala ten všeobecný přístup a konečně minulý týden na konci roku 2013 eh, komise a ESVČ vydali společné eh, sdělení eh, o všeobecném přístupu k vnějším konfliktu. K tomu se vrátím ještě později. Jak jsou nastavené instituce EU. Zaznívají neustále obavy z toho, jak je koordinována činnost Evropské komise a ESVČ. E Odpovědnost za konflikty a e, nestabilní situace je roztříštěna mezi ESVČ, DEFCO a e, nástroje zahraniční politiky, které spadají pod komisi takže pro člověka zvenčí je opravdu značně nejasné, jak spolu, jaké vztahy mezi sebou mají všechny tyto jednotky a jaké mají všechny dohromady vztah k delegacím Evropské unie. A podle našeho názoru e, to tato struktura e, značně brání snadnému průběhu e, různých nástrojů na operační úrovni. Když se teď podíváme na ty nástroje tak eh, máme jich celou řadu instrumentů, kterou může Evropa zapojit eh, v případě jakékoliv konfliktní situace. Máme tři dlouhodobé instrumenty eh, DCI, ENI e a EIDHR a také krátkodobé instrumenty, jako je instrument pro stabilitu, CFSP a nástroj pro humanitární pomoc. Pokud také tu máme 25%, které jsou vyčlenovány na eh, naléhavé eh, akce. Většina instrumentů pro stabilitu eh, je vynakládána na krátkodobé neprogramové financování, ale také má dlouhodobou složku, kterou spravuje ESVČ e a ta podporuje státní instituce, nezávislá média a tak dále. Instrument stability má pouze poskytovat pomoc pro prevenci konfliktu tak, aby v případě, kdy efektivní reakce nemůže být poskytnuta jiným nástrojem. Má velice omezené trvání, asi 18 až 24 měsíců ale potom se očekává, že budou začleněny další e, dlouhodobé e, prevenční akce, které budou financované prostřednictvím e IDHR. Tento nástroj má dopad na efektivitu projektu. Některé dlouhodobější projekty prevence konfliktů se nepovedlo dokončit a v jiných případech nedošlo k dlouhodobé stabilizaci. Eh, také eh, stojí za zmínku eh, kontrakty na budování státu, které jdou z evropského rozpočtu. Tyto kontrakty podporují tvorbu míru a cíle New Deal, ale je velice málo konkrétních důkazů pro to, jak jsou tyto kontrakty využívány v zemích, kde je New Deal implementován. Dále se dá o těchto eh, kontraktech na výstavbu státu říci, že se zdá, že neexistuje jasná spojitost mezi eh, hodnocením zranitelnosti podle New Deal a mezi hodnocením eh, zranitelnosti pro tyto kontrakty my pociťujeme zřetelnou absenci partnerských vlád v tomto procesu. Co to tedy je ten všeobecný přístup? Asi až do eh, minulého týdne byl všeobecný přístup eh, Eh, chápán velice mlhavě. Eh, já jsem tu převzala eh, diagram od jednoho kolegy z ECDPM, který to znázornil takto. První otázka, kterou si klademe, zní proč. Proč Evropská unie potřebuje všeobecný přístup? Jaký je jeho účel? Je to krizový management, je to prevence konfliktu, je to výstavba státu, je to úsilí o mír? a tak dále. Od odpověď zní, že je to všechno z toho zmíněného. Další otázka, kdo? Jak se zapojují evropské instituce, jak se zapojují členské státy, partneři Evropské unie, jako je NATO, OSN, eh, občanská společnost a tak dále. A kdo jsou ty síly, které řídí tento projekt? Třetí otázka zní, kdy? Tady se rozhoduje mezi krátkodobými a dlouhodobými závazky, které jsou vzájemně provázané. Jaké jsou eh, strategie ukončení? Jakým způsobem Evropa mění své strategie? A za čtvrté je tu otázka kde? To je otázka zeměpisná. Tady jde o to eh, reagovat na úrovni států, regionů a eh, místních samozprávních jednotek ale pak je tu také otázka, zda má existovat nějaká geografická priorita. Zda má Evropská unie být připravena jednat stejně v, jakém, v jakékoliv zranitelné zemi nebo zemi postižené konfliktem. Za páté, co? Jaké aktivity, jakého druhu? Jde o vztahy mezi vojskem a civilním obyvatelstvem, Týká se to také e, těch 3D e, diplomacie, e, rozvoje nebo i obchodu. A šestá otázka, jak, jak to všechno zrealizovat. Jaké jsou institucionální mechanismy, jaká je struktura řízení, strategie, operační plány, jaké jsou zdroje, jaké jsou pozitivní i negativní pobídky to nové sdělení o všeobecném přístupu vytyčuje několik zásad. Evropská unie se tímto zavazuje e, společně analyzovat všechny zainteresované hráče, tedy evropské instituce i e, členské státy a jejich reakce na potenciální krizové situace. To je odpověď na otázku proč. Dále e, definuje společnou strategickou vizi pro krizové a konfliktní situace a e, budoucích evropských závazků napříč institucemi a členskými státy. To je odpověď na otázky proč a kdo. Dále se ve sdělení hovoří o lepší spolupráci s partnery, jako je OSN, NATO a tak dále. To je odpověď na otázku s kým. Hovoří také o e, dlouhodobým závazku, o dlouhodobých i krátkodobých závazcích, zajišťování národních synergií a tak dále. To je odpověď na otázku, kde ty. Dále hovoří o prevenci, kde je to možné, o včasném varování a včasné akci. To je odpověď na otázku co. Dále hovoří o mobilizaci sil a kapacit Evropské unie na podporu společných cílů. To je odpověď na otázku jak. Také hovoří o lepším využívání eh, evropských delegací při koordinaci eh, evropských dialogů v terénu, například prostřednictvím společných programů s členskými státy. To se také týká otázky, eh, jak. Co tady ale chybí, je odpověď na otázku, kde. Sdělení nehovoří o tom, jaké jsou geografické priority a také nám nepředkládá ten akční plán, který potřebujeme. Tedy jak toto všechno zrealizovat. Takže teď se posunu k hodnocení, které jsme provedli na základě eh, monitorovací zprávy OECD a dalších podkladů, které jsme zkoumali. Na tomto eh, slajdu vidíme klady i zápory přístupu Evropské unie ke zranitelným státům. Evropská unie má velice silný strategický rámec, který zdůrazňuje důležitost integrovaného dlouhodobého přístupu a ta, Zaměřuje se také na prvotní kořeny konfliktů. Nicméně práce je velice roztříštěná mezi řadu evropských institucí. Za druhé, Evropská unie vykazuje silné výkony, pokud jde o posilování domorodých kapacit, domorodých sil k tomu, aby byly řešeny konflikty a e, podporuje e, schopnost regionálních organizací dosáhnout míru, jako je African Peace Facility a podobné organizace. Nicméně má nedostatek zaměstnanců a nedostatek expertů ve svých vlastních delegacích. Evropská unie se sice zasazuje o silnou provázanost mezi humanitárním a rozvojovým přístupem, to ano, ale e, v realitě existuje e, veliká propast mezi krátkodobými a dlouhodobými instrumenty. A ta e, ta šedá zóna mezi koncem humanitárního programu a začátkem rekonstrukčního programu je e, velkým problémem. Evropská unie se snaží koordinovat e, ostatní aktéry, ale spolupráce například s OSN e, je taková spíš ad hoc a spolupráce člensk- s členskými státy zůstává na úrovni výměny informací. Je, máme velice málo příkladů společného programování, společného vytyčování cílů nebo jasného vymezení rolí, aby bylo dosaženo synergie a e, zabránilo se překryvům aktivit. Evropská unie se dobře zaměřuje na izolované nebo zranitelné oblasti a e, komunity, ale nedostatečně využívá analýzy konfliktů a e, kvalita těchto hodnocení je e, nekonzistentní a nevyrovnaná. Hodnocení zranitelnosti New Deal by mohlo být klíčové pro porozumění příčin nám konfliktů ale také jde o správně nastavené programy na úrovni jednotlivých zemí. My jsme tedy identifikovali celou řadu výzev pro EU v oblasti přístupu k zranitelným státům a většinou tedy to znamená země s nízkým příjmem. Nicméně, jak zmínil můj kolega, e, zranitelnost není pouze problémem zemí s nízkými příjmy. Takže se domníváme, že Evropská unie by se měla rozhodnout, zda její programy proti zranitelnosti by se měly zaměřit pouze na země s nízkými příjmy, anebo e, jestli e, by měla rozšířit působnost i na další země. Například Evropská unie má značné zájmy na širším středomořském regionu a spolupracuje s tamními státy, které mají zkušenosti s křehkostí, zranitelností. Poslanci by možná eh, rádi eh, věděli, jaká témata a sektory jsou podporovány, nicméně tady nejde nutně o podporu ze strany evropských institucí. Eh, možná, že lepší expertízu mají v některých případech i další partneři a organizátoři a stejně tak lepší dostatek financí. Nicméně Evropská unie se zaměřuje zejména na veřejnou bezpečnost a soudnictví. Pokud jde o efektivní partnerství v oblasti politické, operativní a tak dále, tak to, tato partnerství nesou určité organizační důsledky pro Evropské unii. Je to problém koordinace na úrovni rady a vysoké představitelky, které poté, který poté se přenáší na nižší úrovně do evropských institucí nebo i na úrovně samotných zranitelných států a nebo do toho mezičlánku, což jsou členské státy. To, jak se e, Evropská unie staví ke koordinacím na úrovni zemí, tak i když Evropská unie nevede to úsilí o koordinaci, tak e, předseda delegace by měl mít klíčovou roli e, v příslušných diskuzích. Pokud jde o vnitřní fragmentárnost, tak to už opakuji. Eh, odpovědnost za zranitelné státy je rozprostřená přes mnoho eh, evropských institucí. My se domníváme, že eh, je tu že Přístup zaměřený na hlavní centrum země je pomalý a neefektivní, pokud jde o rozhodování a řízení rizik oproti přístupu zaměřeným na celou zemi. Takže decentralizace na eh, vůdce delegací znamená, eh, že budou mít větší odpovědnost za to, jak bude zacházeno se zdroji, ale také to bude znamenat větší flexibilitu. Pokud jde o eh, expertízu, tak eh, tady je jasné, že zástupci EU příslušných zemí musí mít patřičné znalosti a kvalifikaci. Mise EU musí mít eh, zaměstnance na dobré úrovni. A požadavky na šéfy delegací musí být nastaveny velmi vysoko, aby se zajistilo, že tato místa budou obsažena eh, profesionály. Instrumenty, nástroje, tranziční období z krátkodobého na dlouhodobé. Máme zde důkazy o tom, že špatně zvolené nástroje nejenom, že zpomalí rozvoj těchto institucí, ale že by mohly dokonce zničit ty, které již byly ustaveny. Úplně na závěr. Předložili jsme několik doporučení v naší zprávě. Možná, než se k tomu dostaneme, dovolte, abych zdůraznila to, že ty slabé stránky, které EU demonstruje v této oblasti, nejsou odlišné od ostatních mezinárodních aktérů. Ovšem jsou zde konkrétní, velice specifické výzvy, kterým čelí EU, pokud jde o fragmentaci, fragmentace politik, jednotlivých institucí, nedostatečná koherence finančních nástrojů a nedostatečné eh, financování expertíz. My teda navrhujeme, děkuji, říká řečník. Evropská unie by měla finalizovat tento akční plán. Vzdělení není akčním plánem, jde pouze o jakousi sadu zásad. Druhá věc. Věříme, že EU by měla klarifikovat svou roli, eh, odpovědnosti na úrovni instituci, ale i eh, jednotlivých akčních eh, postupů objasnit, jak to vypadá eh, na radě, nebo které odpovědnosti by měla udělat rada a které SVČ. Máme zde nové hlavní směry, které se zabývají prevenci konfliktů, které byly vytvořeny, ovšem potřebujeme jít ještě dál. EU by měla svolat skupinu na koordinační skupinu na vysoké úrovni a to, že SVČ přišlo s podobným doporučením, to znamená například pravidelná setkání skupiny Relaxu na komisi, kterou mm, vede vysoká představitelka. No, ale rozhodovací procesy a jejich přerozdělení v jednotlivých programech, flexibilní využívání zdrojů, větší pravomoce mm, vedoucím představitelům delegací v rámci tohoto nového programového období. A zároveň doporučujeme to, aby EU poukázala a identifikovala rozsah svého zaangažování v těchto státech, rychlé mm, poskytování humanitární, nehumanitární pomoci a zároveň vytvořit určitý půl e, zdrojů, který by mu umožnil mobilizaci fondů nejenom z EU, ale i mimo rozpočtu Evropské unie. Děkuji za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní pane. Berman požádal o slovo. Děkuji, děkuji, Mikálo. Richard Kipling, to mi připomnělo, když hovořil o tom, že šest poradců mu řeklo jako odpověď na otázku, co, kde, jakým způsobem a tak dále. To je jedna jeho slavná slavná báseň, kterou jsem chtěla eh, trošku srovnat tu stávající situaci. Tyto informace jsou samozřejmě, které jste nám poskytla, nesmírně důležitou a hodnotnou analýzou. Já osobně se domnívám, že ta hodnota EU v řešení konfliktu je především tím, že to děláme dialogem, určitým demokratickým inženýringem. Snažíme se, aby se zúčastněné strany sedly za jeden stůl, aby našly kompromis. Toto je opravdu určitá zručnost, určitá politická kultura, kterou bychom měli exportovat čím dál tím častěji. My trošku podceňujeme naše vlastní kapacity, náš potenciál vyvážet tyto možnosti, tyto schopnosti. Doporučila byste to u těchto křeky států a věnovali jste se tomu v rámci vaší zprávy. A druhá otázka. Setkali jste se s hlavami delegací EU, kteří by, se, by si stěžovali na nedostatek určitého manévrovacího prostoru? Protože to jsem zaznamenal v minulosti já osobně, nevím, zda tomu tak je ještě pořád ovšem ten nedostatek manévrovacího pole a velice přísný dohled ze strany Bruselu těmto lidem neumožňuje flexibilně reagovat na situaci, která vyžaduje politickou reakci když nemají čas například to všechno řešit s Bruselem a hledat nějaké společné, společný postup. Děkujeme paní Sargentini. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Mikaelo, Edward, je, myslím, ano, vaše, váš kolega, se zmínil na začátku své prezentace o tom, že my jsme lepší spíš v té reakci než v prevenci. Což je stoprocentně pravda. Je to cynické. Mohli bychom skutečně udělat veliký kus práce v oblasti prevence, pokud bychom trošku předvídali a pokud bychom, jakmile vidíme, že se blíží hrozba, na to okamžitě reagovali. Vy jste nám poskytli přehled technických možností, určitých programů, které zde fungují. Ovšem cynicky bych mohla říci, že ta věc, která nám chybí skutečně v této oblasti při řešení problematiky křehkých států, je právě ta politická vůle. Politická vůle a ochota dělat prevenci Mnoho z toho, co jste zasnělo, prostě je neužitečné, pokud nebudeme i politickou vůli, koherentní přístup a pokud nebudeme postupovat tímto směrem. Když se podíváme na Středoafrickou republiku, nikdo si nemyslel, že by měli šance na stabilní rozvoj. Ovšem ne, smírně nás překvapilo, jak neuvěřitelně se situace na místě zhoršila v nedávné době. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní Evropská komise, paní Elena Denisa, která zastupuje Evropskou komisi, má slovo. Děkuji za slovo, já jsem Denisa Elena Junete a jsem vedoucí jednotky pro řešení těchto zemí, křekých zemí v oblasti rozvojové pomoci. Jsme nesmírně poctění tím, že se můžeme zúčastnit vaší diskuze. Já vedu tuto naši jednotku, která se snaží o koherenci pomoci v rámci generálního ředitelství. Samozřejmě můžete se podívat všichni na internetu tím, jakým způsobem se snažíme o koordinaci in-house, pokud jde o integraci, otázky konkrétního křekého Mm, křehké situace jednotlivých států, jednak v rámci našeho programačního oddělení, dále je to určitě rámec strategických výsledků, implementace New Dealu, dále propojení i s SVČ a jejich aktivitami, včetně Eh, společné zahraniční politiky, obranné politiky a jejich služeb a zároveň generálním ředitelstvím ECO. Já spolu předsedám například i takové eh, interskupině, která se zabývá eh, tímto transformačním procesem v těchto zemích. Ráda bych zdůraznila, vážená paní předsedkyně, to, k čemu dochází v našich institucích v posledních pol letech. Vy jste se o tom před chvíličkou zmínila jedním z cílem této studie, této studie již před několika měsíců hovoří především o prevenci konfliktu, o jiné studii, o konsolidaci míru. To je studie, která pokrývá období, které mm, je obdobím od roku 2001 do roku 2009. My samozřejmě chceme, aby to bylo transparentní a na webové stránce jsme přišli i s um, informacemi, které se týkají následných akcí vyplývajících z této studie, čili jestli dovolíte, rovnou, pokud jde o naše angažovanost v těchto křehkých zemích v posledních dvou letech od těch eh, milníků agendy pro změnu a především našeho společného postoje EU fóra z Busanu. Evropská unie říká, že skutečně jsme plně angažováni v rámci tohoto New Dealu, pokud jde o eh, nestabilitu eh, a křehkost těchto zemí. Jestli dovolíte, já bych velice ráda reagovala na některé věci. Vím, že nemáme dost času, ovšem dneska například je dopoledne jsem měla možnost se zúčastnit té úžasné rozpravy, která zde probíhala. Podívala jsem se na webstreamu, jsem to sledovala a prosím, aby jsme nezapomínali na všechny tyto eh, záležitosti posilování, budování státu v těchto křehkých zemích je propojeno se sociálními kontrakty, to znamená státní orgány na jedné straně a na druhé straně občané. Právě pro ně musíme pomáhat v tvorbě těchto státních eh, institucí, protože zde jsou velice důležité tři hlavní charakteristiky, a to je kapacita, legitimita a autorita těchto eh, veřejných subjektů. Tyto tyto tři hlavní prvky vytváří úplně jinou typologii u těchto ohrožených zemí. Pan eh, ředitel se o tom před chviličkou zmínil. Středoafrická republika například vidíme, že všechny tyto tři charakteristiky se dostaly na úroveň nula téměř. Jiné země, například Ghana nebo Burkina Faso. Vidíme, že je zde určitá legitimita, angažovanost, ovšem stát v podstatě má určito, určitý monopol, využívání silových složek a tak dále, ovšem kapacity zde nebyly dostatečně rozvinuty. Dialog mezi geografickým eh, oddělením, to znamená toto budování státu a těchto institucí, vážená paní eh, předsedající, to je prostě interní záležitost, indogénní politika. My prostě nemůže. A nemůžeme to modifikovat z našeho pohledu nebo to, co bychom si přáli tam vidět. My můžeme samozřejmě podporovat rozvoj kapacit, tak aby jsme neustále měli tuto legitimitu. Tak aby nám eh, volby umožnily inkluzivní politiku a ne, aby šest měsíců poté došlo například eh, k státnímu převratu, jak tomu bylo ve Středoafrické republice. Ano, aby skutečně jsme pomáhali budovat justici, policii, tak aby, ano, stát sice má tuto, um, tento monopol silových složek, ovšem ve jménu ob, jejich občanů. My prostě nemůžeme ovlivňovat ten proces, můžeme pouze inteligentním způsobem se snažit eh, o prosazování těchto sociálních kontraktů, těchto sociálních smluv s obyvateli. Jaká je realita, vážená paní předsedající? konkrétní příklady. Dovolte. Já samozřejmě vím, že zde už trošku zneužívám vašeho času, ovšem ráda bych zdůraznila několik prvků, které jsme udělali, několik konkrétních kroků. A my skutečně doufáme, že budeme v lepší pozici reagovat na výzvy těchto nestabilních států. To znamená posílit kapacitu, legitimitu a autoritu ze strany vládních orgánů. Zdroje skutečně jsem opravdu nesmírně ráda, že v posledních třetím letech ty e, výdaje bilaterální pomoci pro tyto země se zvýšily progresivně. Ze 45 v roce 2010 eh, na 55 v letošním roce. Udržování míru, jednotlivé operace, které jsou důležité v rámci eh, African Peace Eh, facility. Koordinace, společné plánování. Máme zde rámec, který by měl umožnit tyto společné programy, které mm, by fungovaly na základě jiné, než tomu bylo před několika lety, když to přestalo fungovat. Máme zde možnost pro 40 až 50 zemí. Promiňte, já se omlouvám, já opravdu nevím, co mám vybrat z těchto všech informací, opravdu už jenom minutku. Nám opravdu to tak leží na srdci. Ano, posilování kapacity našich eh, složek, našich zaměstnanců v posledních dvou letech. Jsme měli asi 12 takových školících misí pro naše zaměstnance, pro evropské státy, jednak to byla otázka křehkých států, rozvojové pomoci, kterým jsme se věnovali a vytvořili jsme takové, takový pilot pro takový mm, mm, mm, workshop, který budeme replikovat i pro tyto křeké země, například i na regionálním základě. Společně na tom pracujeme s jinými donory. Koordinace. My jsme v podstatě hlavní agenturou pro New Deal v Somálsku. A u Timor-Leste my jsme spolupartnerem v této oblasti, to je rovněž naše velké angažmá v rámci New Deal ve Středoafrické republice. Rovněž jsme nesmírně eh, akční, spolupracujeme s ostatními dárci na zlepšení situace na místě. Hlavní výzvy jsou tři nezapomínat na důležitost budování státu. Promiňte, říká paní předsedající, my už opravdu musíme, my, my, ano, my skutečně vidíme, jak jste zaangažovaná, chápeme, že komise nesmírně aktivně pracovala, že zde máte velice důležité modely a tak dále, že my musíme pokračovat v našem programu. Naši odborníci každý budou mít tři minutky, aby reagovali na otázky, které jste zazněli z pléna. Děkuji. Já odpovím na některé otázky a e, moje kolegyně potom e, mě doplní. E, pane Bermane, pokud je o přidanou hodnotu programu, tak samozřejmě tato role je zcela zásadní a žádá si příslušné porozumění toho, jaké by ty výsledky, jak by ty výsledky měly vypadat. Je to takové zákulisní, pomalejší, ale je to zcela zásadní role což také souvisí s tím argumentem, že vše je třeba uvádět do kontextu e, příslušné e, domácí země. Také jste hovořil o e, šéfech delegace. Tady to je velká oblast deficitu. Jde o to, abychom měli správné lidi na správných místech a aby e, uměli správně zareagovat v konkrétních situacích. To je zapotřebí e, řešit na úrovni e, států. Paní Sargentini. Politická vůle, ano, samozřejmě. Tady jde zase o několik věcí. Jednak porozumění eh, jednotlivým stranám eh, konfliktu a eh, řešení situace tady a teď. Je také zapotřebí porozumět regionální dimenzi konfliktu. Vy jste zmínila Středoafrickou republiku, Středoafrickou republiku, dalším nedávným příkladem je Mali, eh, kde tamní situace všechny eh, zaskočila, nicméně eh, pozdější analýzy ukázaly, že byla podceněna právě ta regionální dimenze. Já děkuji také zástupkyni Evropské komise za některé užitečné připomínky. Já bych chtěl jenom potvrdit, že jde o velice složité problémy, to si uvědomuji a kontrakty budování státu mají potenciál k tomu, aby se staly velice pozitivním nástrojem. To ještě ukáže zkušenost. Je otázka, jestli ještě moje kolegyně chce něco dodat? Děkuji. K tomu bodu, který se týká dialogu a zprostředkování, tak eh, tady se zcela shodneme. My ho bereme jako eh, komparativní výhodu eh, Evropské unie a později, zhruba v polovině příštího roku, vypracujeme zprávu, která se bude týkat právě tohoto, té měkké síly Evropské unie. Ještě eh, bych chtěla odpovědět eh, paní z komise. Já jsem se dívala do průvodních poznámek, eh, které vydala ESVČ. E jsou to průvodní pozvánk, poznámky Eh, řešení konfliktu eh, a tvorbě míru v rámci instrumentu pro vnější činnost. A tam na straně 15 je dlouhý seznam oddělení, které eh, se zabývají těmito problémy, jako je prevence konfliktů, budování míru a tak dále. Je to celkem pět eh, orgánů pod ESVČ, dalších pět pod DEVKO a potom, je tam, eh, potom jsou tam jednotky instrumentu pro zahraniční politiku, ale stále je velice nejasné, kdo co dělá, kdo je za co přesně odpovědný, kdo to všechno koordinuje. Takže podle těch průvodních poznámek si nejsem úplně jistá, jestli ta stávající struktura plní svůj účel. Tady, myslím, už skončím. Děkuji moc krát. Euh, merci beaucoup euh, Děkuji, mno... Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Gavas a děkuji panu Hedgerovi za jejich informace, za vysvětlení studie, která je velice zajímavá a která jistě bude inspirovat výbor v rámci jeho další činnosti. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. V podstatě našemu poslednímu. Já děkuji všem poslancům, kteří byli tak trpěliví, že vydrželi po celou dobu schůze s námi, tedy již od 9 hodin od rána dnes. Um, někteří zde jsou, já ovšem nechápu, že někteří hosté pouští náš sál, aniž by počkali na naši reakci. Nyní máme výměnu názorů k návodu zprávy od paní Sargentiny, která se týká tématu, kterým se náš výbor posledních čtyři a půl letech zabýval velmi intenzivně. A to je podpora rozvoje prostřednictvím odpovědných obchodních praktik, včetně a zejména úlohy těžkého průmyslu v rozvojových zemích. Paní z Argentiny, máte slovo. Dank u wel, voorzitter. Ik ga Nederlands spreken. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nyní budu hovořit italsky. A to proto, protože máme pomalu Vánoce a někdy mám pocit, že v jazyku, který není mou mateřštinou, se nedokážu vyjádřit koherentně, takže proto budu hovořit nizozemsky. Já jsem pro to téma velmi zapálená, ale navzdory tomu se budu snažit o stručnost. Lituji, že zde přítomno tak málo kolegyně a kolegům, ale jsem ráda, že aspoň někteří zůstali s námi. Toto je první výměna názorů. Já se těším na vaše pozměňovací návrhy a samozřejmě eh, je ráda s kolegy a s kolegyněmi pohovořím, prohovořím. Zpráva, která se týká odpovědných obchodních praktech, včetně úlohy těžarského průmyslu v rozvojových zemích, je velice důležitá. Již samotný titul této zprávy je velmi dlouhý, komplikovaný. Jde v podstatě o to, jakým způsobem rozvojové zemi mají dostat šanci na to, aby mohly vytvořit blahobyt právě na základě toho, že jsou vlastníky nerostných surovin. My se tady snažíme navrhnout koherentní politiku. Myslíme si, že výbor pro rozvoj se nemá zajímat pouze o rozvojovou pomoc a pro její pravidla, ale hlavně také o to, aby rozvojové politiky byly koherentní. Z mé preferenční zkušenosti vím, a já jsem se 13 let věnovala šetření souvislosti mezi nerostnými slunovinami, rozvojem a blahobytem. A ještě před nedávnem jsem hovořila s podsvanskými úřady, kteří byli velice rozhořčeni tím, jak jsem tehdy, jakožto člen Organizace pro rozvoj, zajistila to, že diamanty získaly špatnou pověst. My jsme tehdy hovořili o takzvaných krvavých diamantech. Byly to diamanty, které se používaly pro financování válek v Angola a v Sierře Leoně. A oni tehdy v Botswaně mi říkali, ne, ne, naopak, to jsou rozvojové diamanty. A já jsem odvětila, ano, my to ve zprávě také máme. Takže jakým způsobem k tomuto přispout? Myslíme, že tady máme dobrý rok hlediska transparentnosti podniků v EU. Před letní pauzou jsme tady přijali zprávu o transparentnosti a odpovědnosti a předevčím na výboru jsme přijali zprávu, která se týká notifikace nefinančních faktorů. To znamená, že evropský kontinent eh, pracuje na transparentnosti svých vlastních podniků a zde jsme skutečně zaznamenali pokrok, ale chceme zajistit to, aby to též platilo i pro rozvojové země. A proto je tak důležité, aby naše rozvojová pomoc a naše jednání a naše investiční praktiky a naše obchodní praktiky byly ještě jednou přeskoumány, zanalizovány. A přesně toto je cílem mé zprávy. Ostatní výbory měli zájem o to, abychom tady nespřísňovali evropská pravidla pomocí mé právy. Já se tedy musím omezit pouze na to, abych zajistila, aby rozvojová pomoc byla ve všech různých typech spa, Já jsem navštívila doly například ve východním Kongu a v dalších lokalitách a tam jsem se zabývala otázkou, jakým způsobem můžeme označovat nerostné suroviny tak, aby již nebylo možné aby se eh, z jejich těžby financovali rebelové a také, aby se zajistilo, že se budou platit daně a tím, eh, aby eh, obyvatelstvo přímo na místě mohli požívat výhody plynoucí z těžby nerostných surovin. Obyvatele na místě, lokální obyvatele skutečně byli rozhořčeni, říkali, že dosavadní systémy nefungují, že evropské podniky se vměšují do lokální situace, to je samozřejmě politovodní hodné, ale od té doby, co evropské podniky říkali nám eh, občané, eh, se tady vměšují tedy do legálního obchodu nebo provozují legální obchod, tak my eh, vyděláváme méně peněz než pomocí pašování. Takže místní občané nám říkali, že s pašováním měli více prostředků než nyní, když se celá věc odvíjí legálně. Uh, já jsem svou zprávu strukturovala, věnuji se všem tématům, začínám těžby, věnuji se dále trval, tématu trvalého rozvoje, pak se věnuji tomu, co mohou podniky učinit na místě, mezinárodního obchodu a také mezinárodním režimu obchodu a investic. Je skutečně zvláštní, že export a import e, surovin je výhodnější pro EU než import a export eh, polotovarů, to je něco, co bychom měli změnit. Dále účast lokálního obyvatelstva, jakým způsobem ji můžeme zajistit, jakým způsobem můžeme zajistit to, aby peníze nešly vždy do hlavních měst těchto zemích, ale zůstávaly skutečně přímo na místě, kde se eh, provozuje těžební činnost, přímo v okolí dolů. Jakým způsobem můžeme zajistit to, aby tyto peněžní prostředky nevysávaly celosvětová finanční centra, aby skutečně obyvatelstvo přímo na místě mělo z těžby prospěch, prospěch finanční. Rovněž ve své zprávě hovořím také o tom, co je pro nás obzvláště důležité, a to je návrh komise, který se týká takzvaným konfliktních surovin. To zpráva byla odložené. Já bych si bývala přála, kdyby to tady bylo paralelně s mou vlastní zprávou. Ale my tady budeme muset počkat až do doby po vánoční přestávce. Pro mě je velmi důležité, aby výbor DV zajistil odpovídající právní úpravy, které skutečně zohlední vše, co je důležité. My se samozřejmě na výboru DEVE nemůžeme věnovat pravidlům pro import, ale tady je důležité, aby komise eh, přijala dodatečná opatření, která zajistí to, aby skutečně těžářská činnost byla provozována udržitelně. A to tedy v zemích, kde dochází k těžbě těch takzvaných konfliktních surovin. Já tedy tam mám jisté návrhy, jakým způsobem by takováto opatření mohla konkrétně vypadat, takže prosím o podporu předsedy a sekretariátu, co se týče lhůt pro pozměňovací návrhy, protože tyto lhůty mi nějakým způsobem unikly, ne, nejsou mi známy. Abych reagovala okamžitě na otázku paní Argentiny Lhůta je 16.1. v poledne a hlasovat budeme 21.1. A nyní dávám slovo panu Cortesu Lastrovi. Prosím. Děkuji mnohokrát. Zpravodaj k tomuto tématu bohužel dnes se nemohl dostavit a proto ho nahrazuji. Pan zpravodaj děkuje paní z Argentíny za návrh zprávy. který je velice dobrý. Rád bych konkrétně zmínil několik bodů, které jsou pro naši frakci důležité a které můžeme podpořit. Například se to týká předpisů, které zajišťují, aby obchod a těžba byly transparentní. To samozřejmě vítáme. Jsou to závazky, které jsou naplánovány již v agentě 2050. Eh, přejeme si celosvětovou iniciativu, která se bude týkat tématu agenda po roce 2050. Je důležité zmínit témat obchod a odpovědné obchodní praktiky. Je třeba jasně ukázat, jaké závazky mají podniky jaké povinnosti podniky mají. ze strany Evropské unie, co se týče dodavatelského řetězce. Takovéto předpisy musí být naformulovány jasně, aby bylo jasně vidět, jaká opatření třeba přijmout, proto abychom zajistili, že nebude tady financováno z takovýchto prostředků porušování lidských práv. A nyní to již není poznámka pana Kašmena, ale moje, jak to vypadá v Ugandě a v Tanzánii. Tady je třeba se zaměřit na to, jak vypadá situace podniků, které jsou e, aktivní právě tam a tím mám na mysli zejména evropské podniky, které působí v obou těchto zemích. Eh, máme tady skutečně jakousi velkou vlnu odporu, není to jednoduchá záležitost, ale myslím si, že pokud se tomu budeme společně věnovat, šance máme a ono se nejedná pouze o lidská práva. Jak to právě v Africe, tam je celá řada případů, ale i Latinská Amerika je postižena. Podniky, které jsou činné tam, velmi často porušují lidská práva. Já bych si býval přál dnes komplexnější de rozpravu o tomto tématu, bohužel, a toho lituji, tady není dost poslanců. Z mé strany mohu tedy pozotknout pouze, že vás podporujeme ve vaší takto důležité práci na tomto vysoce důležitém tématu. Cílem naší práce je, abychom alespoň začali s tím, zmírňovat porušování lidských práv, která, ke kterým neustále dochází v této souvislosti v Africe a v dalších regionech. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní předsedkyně. Jsou Vánoce, tak já toho také využiju k tomu, abych vám popřála dobré Vánoce. Přestože tu není mnoho poslanců, tak já si vezmu slovo a poděkuji své kolegyni Judit za velice dobrou a obsáhlou zprávu. Toto téma je přesně, eh, jak říkal můj předřečník, velice důležité a e, je zásadní, abychom my, jakožto EU, se chovali zodpovědně, pokud jde o e, konfliktní minerály a celý těžební sektor v, v rozvojových zemích e, v té zprávě je obsažena celá řada velice dobrých návrhů, že Evropská unie by měla převzít iniciativu a dohlížet na těžební společnosti, zda platí daně v rozvojových zemích, to je podle mě velice důležitý bod, a také by se dala vyjednat nějaká daňová dohoda s rozvojovými zeměmi, toho se týká bod 6, to je podle mě taky velice dobrý nápad. Vysledovatelnost, zvýšení vysledovatelnosti minerálů, to by opravdu, aby, aby, vedl, aby se dali vysledovat až k místu původu, to je také věc, za kterou bychom měli převzít zodpovědnost. Já jsem tu zprávu četla eh, jenom tak zběžně a eh, není mi přesně jasné, zda eh, se ta zpráva nějak zmiňuje o té iniciativě Publish What You Pay pro transparentnost těžebního průmyslu, jestli se k té zprávě nedá snad možná ještě něco dodat ohledně tohoto tématu. Děkuji a přeji všem veselé Vánoce. Děkuji. Já jsem s... Jsou Vánoce, tak já také budu hovořit <laughs> svou mateřštinou a doufám, že to bude správně přeloženo všem a chtěla bych eh, poděkovat Judith Sargentini za eh, tuto vynikající práci, která je eh, velmi důležitá a podle mě to se všichni shodneme na tom, že po čtyřech a půl letech eh, je otázka, v čem vlastně po, v čem spočívá naše pomoc. Pomoc není jenom ve vyplacených penězích. Eh, my vydáváme 7% HDP, které eh, vydáváme to je velice eh, dobrý daňový režim, to je v podstatě eh, daňový eh, ráj, jak velice dobře píše Judice Argentiny v bodě 7 a 10. Já by, 20. Já bych tady upozornila zejména na odstavec 20, kde je jeden řádek také o pomoci od Světové banky Eh, ovšem jsou tu velice špatné kontrakty, některé, které nezajišťují eh, dostatečně rozvojovým zemím eh, jejich díl zisků. To jsme také viděli u celé řady prodejců v celém světě, kde například v Mali může kanadská těžební společnost nezaplatit spravedlivý podíl zisku, a nebo může jít například o indickou společnost nebo kanadskou, jak jsem říkala. Takže pro mě tato zpráva e, obsahuje v podstatě kvintesenci celého problému a e, já jsem velice ráda, že zpráva e, je na pořadu jednání našeho výboru, je stojí za to si ji přečíst a je dobře, že tady panuje konsenzus napříč všemi politickými eh, liniemi, pokud jde o eh, rozvojovou pomoc. Takže eh, ještě jednou moc krát děkuji paní Sargentini za tuto práci. A ještě chci poděkovat tlumočníkům za to, eh, jak se popasovali s mým norským přízvukem. Nebyla to tak úplně švédština, jak jsem chtěla, ale eh, bylo pro mě ctí a potěšením eh, takto hovořit na poslední schůzi před Vánoci. Máme ještě pět nebo šest minut. o které se s námi může podělit i e, Evropská komise. Takže pan Giorgio Koči a pan Ryan Nieland, můžete si vzít slovo. Rozdělte si čas, e, jak budete chtít. Máte pět až šest minut. Máte slovo. Děkujeme, paní předsedkyně. Zároveň děkujeme za příležitost vystoupit. Já nebudu hovořit o všech těch 22 stránkách briefingu, který mám k tomuto tématu. To je v podstatě další důkaz o důležitosti a naléhavosti celého tématu. Myslím si, že jsem se zúčastnil alespoň na třech zprávách, které se týkaly těžby nerostů přírodních zdrojů v posledním roce. To je pozitivní podle mého názoru. Protože to je, jak už jsem se o tom zmínil, nesmírně důležité a naléhavé téma. Já jsem aktivní v oblasti generálního ředitelství pro spolupráci rozvojovou, proto jestli dovolíte nejprve z toho pohledu rozvoje bych se podíval na tuto problematiku spíš dříve, než dám slovo kolegovi z DG pro obchod. My se připojíme k blahopřáním o této zprávě. tam veliká část této zprávy, se, kterými, se kterou souhlasíme, sdílíme názory zpravodajky. Samozřejmě, že jako vždycky je zde několik částí které, části, které by komise asi připravila trošku jinak, ale to je normální, to není předmětem mého vystoupení. Myslíme si, že pokud by tato zpráva mohla být ještě vylepšena, tak to v tom, že by přinesla trošku jasnější důkazy a kvantitativní měření u třetích stran, jinak obecně řečeno, s tím souhlasíme ovšem, více důkazů a určitá kvantifikace by ještě posílilo signál, který vysílá tato zpráva řekněme, rozsah určitých problémů, které byly identifikovány, následky v případě, že by EU neudělala konkrétní kroky. My souhlasíme, že v mnoha případech musí dojít ke konkrétním krokům, Některé některých již byly přijaty. Měli bychom ale zhodnotit i různé další obce, možnosti, tam, kde prostě systematická, eh, systematický krok není mm, možný. A dále je to efektivita a proporcionalita jednotlivých kroků navržených v této zprávě. Je to tak opravdu jenom takové schrnutí rychle. My samozřejmě jsme otevření pokračovat v tomto dialogu dál. Několik prvků, které podle našeho názoru nebo ještě jinak Jakým způsobem bychom mohli transformovat tento potenciál těžebního průmyslu na udržitelný rozvoj a růst? My jsme již představili, není to nic radikálně nového, my jsme již přišli s touto myšlenkou na jiných setkáních, včetně tohoto výboru, vašeho výboru. To znamená znalosti, zdroje, rozvojové země by na tom byli lépe, pokud by jasně věděli, které zdroje mají k dispozici na svém území. Dále je to kapacita vést efektivní jednání, aspekty propojené s efektivní fiskální a daňovou politikou, transparentnost, role biznesu a privátního sektoru a jak udržitelným způsobem využívat přírodní zdroje z environmentálního hlediska. Nebudu zacházet do detailů, podrobností. My jsme o tom hovořili u jiných příležitostí, jak jsem se již o tom zmínil. Ovšem, jestli dovolíte, nyní bych dal příležitost i kolegu, kolegovi, který by se zabýval i obchodními aspekty, o kterých jsme hovořili že zpravodajko. René Nieland z DG Trade my jsme hovořili především eh, v našem DG na komisi o těch konfliktních eh, nerostech, konfliktních minerálech. Dovolte několik bodů zprávy. My bychom asi zdůraznili a o tom se již jste eh, zmínili předřečníci, že naše společnosti jsou většina z nich nebo hodně z nich v souladu s, s dodu, se zákonem Dodd-Frank a myslím si, že toto je správný směr, měli bychom tlačit na to, aby k tomu tak bylo, protože by to, protože je se určitá dominantní síla u, na straně evropské společnosti. Oni bohužel často nejsou schopni, protože ty řetězce dodavatelské jsou nesmírně dlouhé, nejsou schopni vysledovat ten původ. A pokud bychom propojili některé návrhy, ten upstream, downstream vysledování minerálu, asi bychom to měli kalibrovat trošičku, protože směrem dolů, ten downstream, ano, tam již většinou odpovídají mm, do dobu frankovému zákonu, ovšem nejsou schopni ještě řešit ty požadavky a to je podle našeho názoru právě potřeba, kde bychom měli pomoci společnostem zaměřit se tímto směrem. Spíše eh, tím směrem nahoru, upstream, ne downstream. To je jeden z prvků, které bychom navrhli. A dále rovněž dot frankův zákon, a to je, že společnosti odchází z tohoto regionu. Ve zprávě to není zmíněno, ovšem je to takové ponaučení. EU by to mělo vzít v potaz. Dívám se na časomíru. Ano, to by podle mě, to je poslední bod, to by rovněž posílilo vaši zprávu. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Děkujeme i za to, že jste dodrželi řečnickou dobu. A nyní opět dávám slovo paní zpravodajce na pět minut, aby reagovala na tyto dotazy. Prosím, váš komentář. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala za veškeré komplimenty, to je nesmírně potěšující. Co mi ráda řekla? Proč nemůžeme všichni být jak Norsko. Proč všichni nemůžeme s našimi komoditami nakládat takovým způsobem, aby to byl odpovědný, dlouhodobý eh, způsob s dlouhodobým dopadem. Proč nemůžeme postupovat jako Norsko? Nebo Botswana, která rovněž má takový inteligentní přístup eh, v oblasti diamantu například roz, no, tak jak si zamezit eh, tomu prokletí, mít dostatečné zdroje, no, bohaté zdroje, to je v podstatě otázka toho, co bylo první, eh, zdá kuře nebo vejce, jak to vypadá. Prostě nikdo nemůže odpovědět na tuto otázku. My se můžeme snažit přijít s takovými politikami, které by zlepšily situaci. Isabela Löwin a její otázka. Ano, Publish What You Pay, to je součást iniciativy, o které jsme hovořili. Já jsem tam byla, když tato iniciativa byla zahájena, když jsme začali s tímto postupem. Ovšem v mé zprávě hovořím o tom, že ty dobrovolné projekty prostě potřebují určitou legislativní podporu, aby došlo k vytvoření stejných podmínek. Příklad. To, že Kongo, Angola, Čad ještě pořád nejsou součástí EIT, i znamená, že to je problém. Dokonce Jižní Afrika, místo předseda delegace pro Jižní Afriku nám to řekl, oni prostě odmítli podepsat tuto dohodu. Čili my potřebujeme mít legislativu, která pomůže vytvořit, vytvořit v rámci dobrovolné, dobrovolných projektů takovou tu korporátní, bez, korporátní odpovědnost. Evropská komise těch 22 stránek eh, možná ano, bychom se na to mohli podívat, tak aby s mými spolupracovníky jsme pochopili to, kde potřebujete ty konkrétnější důkazy a data. Samozřejmě, pokud nám pomůžete vylepšit tuto zprávu, proč ne? Já jsem ochotná. Máte-li konkrétní body, ve kterých byste chtěli více důkazů, budeme na tom pracovat. Pane Nýlande, DG Trade, je Obchod. My jsme o tom již společně hovořili. A já vím, že zákon Dodd-Frank je důležitým prvkem, ovšem já bych to obrátila. Ano, to v podstatě znamená embargo obchodování konfliktních minerálů s konfliktními minerály z východního Konga. A vede to k potřebě evropské legislativy, která by zlepšila to, co dot Frankův zákon zhoršuje. Bylo tam mnoho pozitivních věcí, to, že například Kinshasa se snaží reagovat na těžbu a má zelené, červené dohle a tak dále, je to transparentnější. Snaží opravdu kontrolovat důlní průmysl právě díky dotfrankovému zákonu. To by nás mělo uspokojit, ovšem Dot Prank prostě zatím ještě ani není funkční a společnost již odchází. Čili de facto embargo prostě musí být zrušeno a evropská legislativa, která nereaguje jenom na tu stránku upstream, ale i downstream, vytváří nový trh pro obchodování bez konfliktů nebo alespoň možnost vysledování původu minerálu. Já skutečně doufám, že ten návrh, který nám na jaře předložíte, nebude reagovat pouze na tu problematiku upstreamu, ale i na importní regulace, legislativu do EU, protože my nezlepšíme zákon Dodd-Frank, pokud ho nejsme schopni něčím nahradit, nebo našim společnostem či jiným společnostem nedáme příležitost um, plnit jednu či tu druhou tu evropskou legislativu. Čili já prostě bych chtěla, aby jsme měli návrh, který by umožnil našim společnostem plnit naši legislativu a tím pádem zároveň plnit americkou legislativu nebo něco podobného. To je moje prozba. Na nás, na komisi. Pan komisář již slyšel tuto mou prozbu v minulosti a tím bych ukončila mé vystoupení, paní předsedkyně. Děkujeme. Já bych to jenom popravila, to, co jsem řekla 16. první v poledne, ano, posměvací návrhy a hlasovat budeme 11. 2. a ne 21. ledna, jak jsem před chviličkou oznámila. Nemáte-li nic do bodu různé, pouze poslední informace, sejdeme se příště zde v Bruselu v pondělí 20. ledna od 15 do 18.30 a v úterý 21. ledna od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30. Všem vám děkuji a ještě jednou přeji krásné vánoční svátky.